Kolegové, dobré odpoledne. Vítejte. Vítejte na zasedání výboru ekon. Za prvé bych chtěl, abychom přijali program. Dobře, děkuji. A teď mám jedno oznámení předsedy. Připomínám, že zástupci národních parlamentů přijdou zítra odpoledne na náš výbor a mm, budeme diskutovat o strukturálních reformách a mm, mm, fiskálních záležitostech v jejich zemích a to podle, takže aby vás to eh, nepřekvapilo, že tady budou zítra. A teď trialogy. Zde by se měli tři eh, trialogy a témata, která se týkaly makro mm, obezřetnostního rámce a eh, leverage ratio, finanční eh, udržitelnosti a další. Mm, my jsme se mohli eh, dohodnout již na některých bodech i děkuji panu Edriovi, protože během trialogu se diskutovalo i o praní špinavých peněz a on nám poskytl určité zajímavé náměty. A nyní bych chtěl přivítat naše tři přátelé. E, máme zde Eh, máme zde, eh, máme zde tři představitele, a kteří budou hovořit o zkušenostech a činnosti příslušných orgánů v posledních letech, především jakou roli hrajete v oblasti koordinace a spolupráce s legislativními orgány. Také i si vyslechneme, jaké máte organizační priority v příštích měsících. Pan Major také bude hovořit eh, Eh, z titulu eh, předsedy eh, společného výboru tří a dotčených agentur a potom bude hovořit o této zkušenosti a mm, jak plní tedy a bude hovořit tedy, jaké, jaká činnost mm, byla prováděna v minulých, minulém roce a každý předseda bude mít možnost i poskytnout Um, um, úvodní eh, projevy. Bude mít pan Major, bude mít 10 minut a děkuji vám za to, eh, že jste přišel a že jste budete hovořit z titulu tedy dvou funkcí a potom, mm, potom agentura a pan Bernardino, každý bude mít pět minut a poté eh, otázky, odpovědi. Takže zaprvé chci poděkovat všem za práci a za vynikající spolupráci a také bych chtěl vyjádřit, eh, mm, že mm, my především eh, se hodně angažujeme v rozpočtovém procesu a my se snažíme prostřednictvím rozpočtu přispět k tomu, abychom posílili eh, vaši roli a také si velice cením také i a takže se budeme těšit na spolupráci. A takže jsem děkuji a máte slovo. Děkuji, Roberto, děkuji za velice přátelská slova a za pozitivní poznámky na adresu spolupráce s Mm, s naší agenturou, protože eh, to platí i pro nás. My kvitujeme s potěšením spolupráci s parlamentem. Za prvé eh, mm, mm, přednesu prohlášení za mě a potom za agenturu ESMA. Dámy a pánové, je to pro mě potěšení dnes k vám pohovořit jakožto předseda společného výboru Evropských dozo- eh, orgánů dozoru za rok 2018 a na začátku bych chtěl se zaměřit na mm, legislativu, která vstoupila v účinnost na začátku toho, eh, toho roku. Je to nařízení PRIPS. Od data účinnosti Eh, eh, zase tedy ty klíčové investorské dokumenty začaly být vypracovávány tak, aby bylo možné hladce aplikovat v praxi nová pravidla. Za tímto účelem jsme zveřejnili otázky a odpovědi na, eh, na řadu témat, tak abychom poskytli vysvětlení, jak aplikovat pravidla a abychom prosazovali hm, společné přístupy dozoru. Samozřejmě, je jasné, že když se zavádí taková široká pravidla, tak vždycky tam budou nějaké potíže a zádrhele. Naše agentury analyzují problémy, které se, o kterých jsme slyšeli od příslušných národních orgánů a dalších dočených organizací a bychom spolu s nimi hledali řešení. Například v červenci jsme apelovali na Evropskou komisi, aby nám poskytla detailní doporučení, u jakých typů produktů a především obligací eh, se bude nařízení aplikovat, co tam tedy spadá. A tady jde o to, abychom vyhodnotili různé podklady, abychom mohli i pracovat s různými scénáři. Vzhledem k tomu, že došlo ke skluzu s PRIPS, tak komise nás eh, eh, informovala o odložení aplikace a hm, zde od ledna 2020 i manažeři hm, těch hm, podniků pro kolektivní investování budou muset zveřejňovat USIC kit a PRIPS kit. A samozřejmě ESA na to komisi upozornila, že zde mohou nastat problémy. My apelujeme na komisi, aby nedocházelo k duplikacím a uvedli jsme tam, že je třeba, aby Delegované nařízení TRIPS bylo novelizováno, aby se vyřešily některé problémy, stejně i aby eh, bylo možné potenciálně aplikovat eh, TRIPS kits pro tyto podniky společného investování, takzvané USIC. Je třeba, aby byly provedeny legislativní novely, a to již v průběhu tohoto období. Další klíčové, klíčová oblast pro společný výbor v roce 2018 bylo financování terorismu a praní peněz. V posledním roce jsme e, vykázali, viděli jsme celou řadu e, případů kaus, kdy banky nebyly schopny zabránit finanční trestné činnosti a někdy to byla bezprecedentní finanční kriminalita, což nás vedlo k obavám, že stávající rámec proti praní špinavých peněz nestačí Zcela jsme podpořili názor, že tento rámec proti praní peněz musí být revidován tak, aby e, náš systém byl adaptován danému účelu a i je komise v minulý měsíc předložila legislativní návrh, což podle nás je solidní krok vpřed správným směrem, který významným způsobem povede ke konvergenci standardů dozoru a e, dohled bude tak efektivnější. Myslíme si, že je správné, aby zde EBA hrála centrální roli. Na úrovni společného výboru také i jsme mm, si stanovili, jaká jsou naše očekávání a normy, pokud jde o boj proti špinavý peněz a financování terorismu, s tím, že se zaměřujeme na nová rizika a posilujeme Eh, spolupráci v dozoru prostřednictvím nových eh, guidelines, doporučení a i eh, připravujeme tedy dohody s příslušnými orgány dozoru a s ECB. Tento rok společný výbor nadár hrál klíčovou roli, pokud jde o multidisciplinární rizika. My neustále analyzujeme nová rizika, což nám pomáhá identifikovat hlavní oblasti, kde je třeba zvýšit dozor v EU a my zde mm, připravujeme každý rok zprávu o rizicích, a kde pomáháme různým dotčeným orgánům, organizacím a kde především jsme zdůraznili nejistotu vyplývající z Brexitu. Společný výbor byl velice aktivní a podporoval především eh, důvěru u evropských spotřebitelů a investorů. Eh, společný den na ochranu spotřebitele, který se koná v Lisabonu, tak ten eh, mm, posílil dialog s mm, různými tedy organizacemi a orgány a zástupci spotřebitelů. Nám jde vždycky o větší transparentnost, tak, aby zde byla větší důvěra v retailové investiční produkty. My jsme extensivně analyzovali různé kategorie těchto produktů a ESA začne vydávat celou sérii různých zpráv, tak aby spotřebitelé mohli si efektivně porovnávat tyto investiční produkty. Dámy a pánové, je eh, třeba, abychom se teď zaměřili na PRIPS, na Brexit, na AML, udržitelné finance, to jsou témata, na kterých budeme pracovat příští rok a společný výbor bude významným fórem pro řešení podobných problémů. A teď bych přešel k prohlášení za ESMA. A zde bych se chtěl zaměřit na tři témata. Za prvé budu hovořit o MIFID 2, dále o Unii kapitálových trhů a třetím tématem bude Brexit. Takže začněme MIFIDem. E, mnozí z vás si vzpomínají, že zhruba před rokem Eh, to bylo tak, eh, že mnozí zúčastnění, a včetně vás, nás žádali, jak to vypadá s prováděním, zda už to funguje a zda očekáváme nějaká narušení. A dnes už jsem vlastně v mnohem takové příjemnější pozici, abych mohl na tuto otázku odpovědět, protože už vlastně 3. ledna 2018 jsme začali, takže máme za sebou 9 měsíců a eh, ta, ta legislativa o trzích finančních nástrojů vlastně mm, funguje mnohem hladší, než eh, se mnozí eh, obávali. Takže teď dnes mohu říci, že to vlastně celkově jsme dostáhli pokroku v tomto rozsáhlém a složitém projektu. Chtěl bych se zaměřit na tři věci. Aplikace nástrojů eh, konvergence dozoru, dále výkaznictví údajů, projekty IT a také první využití intervenčních nástrojů. Byly zde různé žádosti o vyjasnění, které položili přímo účastníci trhu anebo vnitrostátní pověřené orgány a proto jsme připravili tu příručku otázek a odpovědí. Podle mého názoru to ilustruje užitečnost eh, opatření konvergence dohledu a na celý eh, rámec regulační i dohledový. Navíc tedy eh, MIFID 2 dal také novou perspektivu stanoviskám ESMI. Za posledních 12 měsíců jsme vydali 400 stanovisek vnitrostátním pověřeným orgánům, které se týkaly, napří, eh, které se týkaly výjimek z předobchodní transparentnosti a také pozičních limitů v komoditních kontraktech. A ještě nás čeká mnoho, několik stovek, které musíme brzy dokončit. Takže to jsou opravdu obrovská čísla. A e, já e, tedy e, můžeme také říci, že co se týče tedy údajů, výkaznictví údajů a odpovídajících řešení IT, tak můžeme říci, že Eh, téměř všechny vnitrostátní pověřené orgány se rozhodly delegovat eh, určité úkoly na evropskou úroveň a úzce spolupracují s pracovníky ESMA, abychom navrhli a zahájili provoz šesti nových datových systémů, které budou schromažďovat informace z tisící, o tisících finančních nástrojích a obchodech z celé Evropy. Jak víte, tak na začátku byly určité nedostatky a nějaká spoždění, nicméně tedy vzhledem k tomu rozměru celého toho, celé té akce mm, si myslím, že je to celkově dobrý start. No a co se týče ehm, toho data, kdy nabylo účinnosti MIFID 2, MIFIR, tak to vlastně znamenalo také nová, nové pravomoci pro ESMU, intervence ohledně produktů. To bylo docela eh, důležité, zejména pro drobné investory, kteří byli často ohrožováni celé roky, například takovými nástroji, jako byly binární obce nebo rozdílové smlouvy, které mm, se používaly mm, v celé Evropské unii. A ESMA díky těmto novým pravomocím schválila na jaře tohoto roku eh, opatření, které zakazuje binární obce a také omezuje obchody eh, rozdílových smluv. Teď se podívám ještě konkrétně na projekt Unie kapitálových trhů, kde máme vlastně, tam jsme rychle pokročili eh, k ohledně mandátů level 2, které byly přiděleny ESMě. Máme zde nové nařízení o prospektu a nové nařízení o sekuritizaci. V obou případech na, naštěstí spoluzákonodárci umožnili dostatečně dlouhé prováděcí období, což je dobré pro plánování a pro výkon naší práce. Navíc tedy ESMA nadále podporuje projekt Unie kapitálových trhů díky svým činnostem, konvergence dohledu. Máme zde například nové pokyny, které se týkají EPM pro SKIPCP a také jsou zde nové aspekty, které eh, spadají pod MIFID 1. Ehm, mnoho, myslím si, že to je velice dobré, abychom udrželi toto tempo těchto aktivit konvergencí, protože je zde celá řada oblastí kapitálové unie, které si vyžadují další pozornost, například ehm, účast drobných investorů na kapitálových trzích. Ještě bych chtěla říci, že si cením zapojení Evropského parlamentu do eh, legislativních návrhů komise v tomto roce. Eh, opravdu si cením toho, jak se tento výbor eh, také podílí na tom, aby se dotáhla do konce ehm, legislativa navrhovaná v tomto legislativním legislativním období. Je důležité, aby to všechno bylo bez spoždění. Eh, ehm, někdo, je zde však určitá opozice, já sám to chápu, dost, je to dost zvláštní, je to dost protikladné. Na jedné straně chcete podporovat Unii kapitálových trhů a jejich cíle a na druhé straně jsou zde někteří, kteří jsou proti tomu návrhu. Um, Mm, jsou zde určité elementy, které se týkají posílený, eh, posílené spolupráce nástrojů dohledu mm, eh, a přesunutí na evropskou úroveň. A nakonec se ještě chci ještě vyjádřit k Brexitu a k přípravné práci, kterou dělá ESMA. Máme zde čtyři stanoviska z roku 2017 a také se, týká, také se to týká činností přemysťování. Eh, máme zde otázku například my jsme také dohlížitel na ratingové agentury a registry obchodních údajů a mnoho z nich má mm, své vedení v Londýně, takže nyní žádáme, aby všechny při odpovídající subjekty předložili nouzové plány a budeme to pilně sledovat, protože je důležité, aby vlastně všechny ty subjekty splňovaly všechny požadavky i v případě, kdy dojde k Brexitu bez uh, dohody na konci března 2019 a mm, nicméně zde budeme stále v kontaktu se všemi subjektami. Já bych ještě nakonec chtěla říci, že budeme nadále s vámi ve spojení v kontaktu a odpovím vaše otázky buď toto odpoledne nebo kdykoliv později. Děkuji. Já vám děkuji za takto konkrétní vyjádření. A nyní Andre Bia. Thank you very much, uh, Robert. Děkuji, Roberto. Tedy opravdu ten velice dlouhodobý postup nápravy toho, co se pokazilo v evropském bankovnictví, pokračuje. CT1, ty poměry eh, se stabilizovaly na úrovni 14,5 v druhém poletí roku 2017 a eh, když tedy máme určité dohodnuté akce v oblasti politik, na kterých se rada dohodla, tak se to týká zejména úvěrů, které nejsou splacené a tam se úroveň snížila o 250 miliard ve druhém pololetí loňského roku, takže ten poměr nyní obnáší 36% a um, snažíme se využívat a těžit z dobrých makro, makro makroekonomických výhledů díky reformám jsme na tom lépe a doufáme, že od EBA dostaneme další mandát. Doufáme rovněž, že přeskum provádění těch guidelines v oblasti obchodu proběhne svižně a vážíme si podpory parlamentu. Zároveň víme, že jsou určité obavy týkající se definice. Uvědomujeme si, že je důležité soustředit se a na přechodu od legislativy té první úrovně na kvalitní praxi, na sdílení soukromých rizik a e, připravujeme příslušnou do, dokumentaci přeshraniční konsolidace. Kromě e, těch zděděných problémů obnovy trhu. Máme e, ještě úkol zabývat se bankovní unii a byla by to opravdu kolektivní selhání, pokud by se nám to v obou aspektech do budoucna nepovedlo. V nejbližších měsících naší největší prioritou bude reakce na e, Call for Advice, tedy komise, která se na nás obratila, obrátila s otázkou implementace bazilejských e, pravidel v prosinci loňského roku. Já už jsem začal se zabývat shromažďováním údajů. Jsou tam určité frontloadingové prvky, které nám zatím brání v vypracování řádné analýzy. Budeme si muset počkat do konce června roku 2019 a tam nám bude umožněno tu analýzu dokončit. Co se týče banky pro obnovu a rozvoj. Eh, tam budeme brzy moci využít plně těch výhod, které stýká, tedy společné právní uspořádání pro likvidaci bank, koordinace kritických funkcí, harmonizovaný rámec a tak dále. Tyto kroky eh, společně s ehm, pokrokem v oblasti EDY jsou klíčové. Získáme si díky nim důvěru. Ehm, přizpůsobování se období po krizi a reformy už se blíží ke konci a nyní se začínáme věnovat novým oblastem, totiž vážnému porušování legislativy praní v oblasti praní špinavých peněz. Jmenujeme v současné době národní export, experty, snažíme se mít eh, ty nástroje potřebné a zároveň sdílet doporučené postupy tak, abychom supervizi posílili, ale aby abychom byli schopni na celoevropské úrovni tu supervizi skutečně posílit, potřebujeme více finančních zdrojů a větší jasno, co se týče našich pravomocí. Pak eh, PSD2, to je rovněž obrovský pracovní úkol pro nás. Snažíme se v současné době dokončit eh, práci na normotvorbě a věnujeme se už i konvergenci. Máme nové technologie, které neustále po právní stránce mění naše prostředí. V současné době analyzujeme fintech a snažíme se vypracovat cestovní mapu a zmapovat rovněž, kde nám chybí expertíza. Jakmile budeme mít příslušné modely, tak se zkou, začneme soustředovat na autorizační režimy, inovační huby a analýzu um, regulačních eh, takzvaných sandboxes. Dále přeskum současného přístupu ke kryptoaktivům je pro nás velkou výzvou a rovněž i pro národní úřady a zjistili jsme, že tam nemáme dost silné postupy. Peer reviews nestačí na slabé s tabou praxi v oblasti supervize je třeba mít posílené nástroje, zejména v oblasti posilování konvergence a neutrálnější uspořádání dohledu a řízení a zprávy a tady doufáme eh, v podporu. Brexit, to už je naše priorita dlouhodobá. Doufáme, že se zrychlí příprava i na scénář odchod bez dohody a doufáme, že i s britskými kolegy se domluvíme i na supervizi po Brexitu, tak abychom byli připraveni na každý scénář. Brexit staví naše zaměstnance pod tlakem, ale stěhování do Paříže probíhá zdárně, avšak um, Máme určitá spoždění z důvodu nedostatku eh, zaměstnanců. Uvidíme, zda do konce dubna roku 2019 se nám plné stěhování podaří, tak s tím počínáme. E, samozřejmě nemusím zdůrazňovat, že vše je velikou zátěží pro naše zaměstnance, ale snažíme se vše dokončit na čas. Předseda. Děkuji, Andrea. Doufáme, že to stěhování opravdu bude takovou tečkou za tím nekonečným trialogem. Tady nahlížím určitý paradox v tom, že jednak je to záležitost pro spoluzákonodárce, ale rada dlouhodobě nebyla ochotna akceptovat, že se rovněž musí vyjádřit. Oni neustále eh, tlačili vás, abyste rozhodli samostatně a přitom my jsme jim připomínali, že musíme rozhodnout všechny, všichni tři. Teď už ale doufám, že opravdu se dopracujeme dohody na textu, že už bude ta konečná podoba, která připraví určité základy pro přeskum i společného prohlášení, tak abychom se do budoucna vyhnuli opakování problémů zde zmíněných a i já se chci zde oficiálně zavázat, že se i my vynasnažíme i když, jak víme, je to složka, kterou se zabývá více výborů, takže není to pouze v našich rukou. Eh, odpuste mi tuto krátkou um, vsuvku a nyní už Gavin. Uh, Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat i členům výboru Ekon. Poslední rok Eh, EOPA pracuje na tom, abychom zajistili robustní regulaci sektoru pojišťovnictví a penzijního připojištění, abychom měli i dohled a dozor, tak aby byla větší důvěra. Single Rulebook EOPA poskytla i radu komisi, jak zrevidovat Solvenci 2, dále zjednodušit a zavést eh, opatření pro nižší břemeno pro menší podniky a abych eh, se posílilo financování eh, v ekonomice, především pokud jde o investice v obligace a podobně. Nyní pracujeme na tom, jak zahrnout i úvahy udržitelnosti do eh, Solvency 2 a IDD. A mm, je třeba zajistit eh, plány, takzvané rizikové plány, kontingentní plázy a především musíme eh, i musíme monitorovat stanoviska příslušných orgánů dozoru. Také i vytváříme platformy přes hraniční spolupráce, tak abychom zajistili spolupráci mezi hostitelskými a domovskými orgány, tak abychom rychleji vyhodnocovali rizika v přeshraničním podnikání. I my jsme skoordinovali 13 platform, které zahojují e, národní orgány z několika členských států a my jsme přijali celou řadu aktivit. A podnikatelské modely těchto eh, firm většinou se za, eh, opírají o globální biznis. A my jsme našli nedostatky v technických ustanoveních a i především nedostatečná data jsou k dispozici. Často ty struktury jsou velice Eh, komplikované, jako například je to v, v, poj, v pojišťovnictví v oblasti mm, mm, lodní dopravy, třeba stavebnictví ve Francii a podobně. A to může hodně potom narušit mm, důvěru veřejnosti vůbec ve fungování vnitřního trhu. My pracujeme na konvergenci, samozřejmě narážíme na limitace stávajícího rámce, proto je třeba i zrevidovat nařízení EOPA, abychom posílili náš mandát v oblasti konvergence dohledu. Zde zmíním čtyři body. Za prvé, měla by mít právo provádět nezávislé hodnocení národních praktik, vydávat konkrétní doporučení příslušným národním orgánům i v oblasti eh, interních modelů. Za druhé, přeshraniční podnikání EOPA by měla být informována o přeshraničních aktivitách a měla by i vést databázi, tak aby ty produkty, takzvané přeshraniční produkty, byly transparentní a měli bychom mít oprávnění vytvářet platformy spolupráce a pod poskytovat poradenství národním orgánům v oblasti rizik. Platformy by měly být preventivním nástrojem a ne e, nástrojem pro řešení krizí. A za třetí je třeba i posílit eh, mm, posílit důvěru eh, spotřebitelů. Proto bychom měli provádět pravidelné revize na evropské úrovni. Za čtvrté zvýšit transparentnost zátěžových testů a měli bychom zajistit, že budeme mít právo vydávat eh, individuální zprávy o výsledcích, tak jak je to v bankovnictví. Závěrem nenáví, ne, vývoj, jaký je vývoj, především v oblasti těch panevropského penzijního produktu, takzvaného PEP. E zde chci poděkovat Evropskému parlamentu za pokrok. PEP e bude úspěšný, pokud bude zde důvěra evropských občanů. Evropský občan potřebuje jasné informace a musí mít jistotu, že to je kvalitní a transparentní produkt. Jakožto evropský orgán, tak EOPA může zajistit tuto konsistentnost a vysoký standard celé EU. Děkuji za vaši neutuchající podporu a EOPA bude nadále eh, zajišťovat vysokou míru důvěru, důvěry spotřebitele a stabilitu trhu v Evropě. Děkuji. Gabrieli, ano, ve čtvrtek proběhne první trialog, jak víte. Parlament požádal o tuto roli a tento mandát EOPy a budeme za to bojovat za to, aby rada tento návrh přijala. A samozřejmě i v dalších oblastech. A myslím si, že nyní bychom mohli přejít k našim řečníkům. A první za EPP Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo. Já zde použiji svou mateřštinu, ale k MIFIDu se nevyjádřím protože mi připadá, že to tam běží dobře. Moje otázka spíš se týká eh, bankovního dohledu. Eh, v uplynulých měsících jsme byli seznámeni s celou řadu porušení eh, předpisů v oblasti praní špinavých peněz a podpory terorismu. Není tlumočení do angličtiny, no moje angličtina není nic moc a moje otázka je formulovaná v Němčině. takovém případě se vyjádřím francouzsky. Pro irské kolegy tady tu angličtinu budeme potřebovat. No, Každopádně jde o boj s praním špinavých peněz a boj s financováním terorismu. Ze strany komise máme v důsledku toho nový legislativní návrh, který počítá s tím, že právě Evropská rada bankovního dohledu bude vybavena novými pravomocemi, ale zároveň se chci zeptat, zda podle vašeho názoru dostatečně se v tom angažují ty národní orgány. Příkladem je malá malcký bankovní dohled a banka Pilatus, která měla zřejmě platichy s praním špinavých peněz a tam byla více-méně takovým služebníkem eh, toho přesouvání těch ilegálních peněz. Takže nabízí se otázka, zda opravdu ten dohled se tomu dostatečně věnovat a dokonce i evropský dohled se na tu malckou kauzu díval a i se vůči ní vyjádřil a přes velké velké pochybnosti se na konci přece jen rozhodli, že nenavodí žádné oficiální řízení eh, v souladu s eh, článkem 17 základního řádu EBA o porušení evropských předpisů bankovního dohledu. Takže já tady vidím EBA jako ten nadřazený úřad, který hlavně má bojovat proti praní špinavých peněz. A proč tedy se rozhodl vůči Maltě nic nedělat? A moje otázka navíc návazná, proč nebo zda i v případě jiných agentur se objevuje mm, to podezření praní spinavých peněz a zda by EBA měla tedy být vybavena většími ještě pravomocemi. Děkuji. Well, thanks a lot for the question because it allows me... Velice děkuji za tuto otázku, protože uh, mohu vysvětlit, uh, asi došlo k určitému nedorozumění. Já chci říct, že teď probíhá vyšetření ohledně Malty, ohledně Pilatus. A e, máme zde také tu naši finanční spravodajskou jednotku, takže došlo k rozhodnutí o tom, že bylo porušeno evropské právo, teď to pokračuje. Také jsme zaslali komisi reakci Malty a komise teď e, může rozhodnout, podle legislativy, zda tedy tam má být nějaký, nějaké následné kroky, nebo zda reakce maltských orgánů je dostatečná, nebo zda tedy oni chtějí nějakým způsobem překročit pravomoci těch vnitrostátních orgánů. A eh, je tam legislativa, která se týká odpovědnosti FSA, ale ta vlastně není definovaná v tom textu eh, level 1, natolik jednomysl nebo natolik jednoznačně, abychom mohli říci, že vlastně došlo k porušení evropského práva. Takže e, ta formulace směrnice, e, jedná se o směrnice o kapitálových požadavcích 4, e, tam vlastně tedy nám to neumožňuje jít touto cestou. Nicméně, takže jak si nedošlo tedy k porušení podle, podle té legislativy úplně. Nicméně jsme tam zaslali dopis na Maltu a tam žádáme o vysvětlení a také tam e, hovoříme o tom, že je tam mnoho kroků, které Malta musí učinit, aby zlepšila situaci, aby odstranila nedostatky, které jsme zjistili v našem eh, šetření. Takže určitě tam to bude pokračovat, budou, budou tam následné kroky v této věci. Děkuji. Další otázka. Já mám jenom ještě jeden komentář, který na to navazuje. Jak bylo řečeno v mém původním projevu, eh, my souhlasíme s tím, abychom se zaměřili na eh, boj s praním peněz a boj s financováním terorismu, eh, protože v minulosti nebylo do zdrojů, docházelo k fragmentaci zdrojů a mm, velice často Eh, tam vlastně dochází k tomu, že právě bankovní systém je takovým, eh, takovými dveřmi, kudy vlastně mm, tam dostávají ty problémy eh, k distribuci různých těch produktů. Takže my jsme se rozhodli, že EBA si to jaksi centrálně vezme na starost, ale možná jsme se k tomu z toho poučili, máme z toho jedno poučení, Víme, že mm, orgány ESA mají dost omezené pravomoci, aby skutečně dokázali vyhodnotit kvalitu těch dohledových orgánů vnitrostátních. Takže mm, je zde tam ještě mnoho omezení, aby ty orgány dokázaly skutečně zjistit, co se děje na té nižší úrovni, na té národní úrovni. A v případě AML, eh, to se, vlastně tato věc eh, se může třeba stávat, nebo může, může k tomu docházet i v jiných zemích. Děkuji. Nyní Gabriel Andrea. Děkuji, budu stručný. Mohu souhlasit s tím, co říkal Steven. Je pravda, že eh, ohledně těch pravomocí opravdu to je rozumné, aby se centralizovalo v EBě. Já bych jenom chtěla říct něco k AML, k boji eh, s praním peněz. Je dost těžká, jsou, jsou problémy s koordinací s finanční spravodajskou jednotkou a eh, těch vnitrostátních orgánů, protože bylo zde několik případů, kde došlo k určité mediaci, ale pak tam bylo několik prvků, které mm, se dostaly k jednání, byly tam určité potenciální praní špinavých peněz a bylo dost obtížné vlastně, aby ty informace plynuly mezi těmi orgány. Nakonec z toho vyplynuly problémy. Myslím si, že určitě na to by se také na to měla nějak zareagovat evropská legislativa, na tento problém. Děkuji. Já bych také chtěla říct jenom něco pro vaše informaci. Nyní pokračujeme v následných krocích, které souvisejí s tím případem Pilatos. Bylo tam, eh, také tam vlastně bylo šetření v Lotyšsku a v Dánsku. Eh, také jsme šetřili banku v Lotyšsku a banku v Dánsku. Ehm, Teď eh, se provádí určitý, eh, určitý přehled o boji s praním peněz ve všech členských státech a měli bychom vlastně na konci roku mít eh, zprávu a nějaký přehled. Dva lidé se přímo věnují této věci. Mm, takže já si mohu, myslím si, že v této oblasti se nám toho podařilo učinit docela hodně. Myslím si, že na to mohu být pišný. Velice děkuji. A tak také si pamatuji, eh, že jste napsali ten dopis. Říkal jste, že vlastně spolupracujete s tou finanční spravodajskou jednotkou, eh, protože vlastně také to říká ta směrnice o kapitálových požadavcích, Tak jste říkali, že by bylo dobré vylepšit legislativu o kapitálových požadavcích, aby se vyjasnila ta spolupráce. Takže to také můžeme říct v rámci trialogu tank SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o takzvaných udržitelných financích, protože to je téma, které, které jste také rovněž, nebo které rovněž často zmiňujete. Dnes máme akční plán, který připravila Evropská komise. Myslím si, že to určitě Evropský parlament může uvítat, protože se jedná o změnu, která měla přijít už dávno. Myslím si, že opravdu finanční sektor eh, dost zaspal ohledně nějakých požadavků udržitelnosti v porovnání s ostatními sektory. Máme zde různé ty stanovování různých eh, normativů. My už teď se vlastně chýlí naše legislativní období ke konci, ale Evropský parlament připravil eh, zprávu z vlastního podnětu. Myslím si, že je to velice důležité. Potřebujeme určitý závazek Eh, aby zde byla změna, aby došlo k přechodu k udržitelnému financování. Na druhé straně potřebujeme dost flexibility v provádění, takže to je taková eh, zapotřebí vyváženost toho závazku a flexibilitě. Musíme také prosazovat eh, osvědčené postupy, upozorňovat na ně. Mám otázku Co podle vašeho pot- názoru potřebují ty evropské orgány dohledu, aby hrály dobrou úlohu? Hmm, myslíte si, že by bylo třeba lepší definovat úlohu těch evropských orgánů a vnitrostátních orgánů? Například v jednom návrhu zprávy se říká, že mandát že, že vlastně tam už je ta udržitelnost vlastně jedním z takových úkolů. A pak mě třeba ještě napadá otázka uvěrových ratingových agentur. To tam vlastně třeba vůbec, tam není u těch ratingových agentur, se to nebere v úvahu nějaká udržitelnost. Ehm, možná bychom také měli třeba mít určité carbon stress testy i u bank takže se chci zeptat, jak to vypadá v této oblasti, jak eh, to vidíte do budoucna a vlastně jak se stavíte, eh, jakou v tom chcete hrát roli. Děkuji. Děkuji za tuto otázku, Pole. Takže co se týče ESMY, tady zde jsou dva klíčové prvky udržitelnosti. Za prvé, musíme zajistit, že v, eh, u informací ukotovaných produktů a u emitentů eh, musí být dostatečně dlouho, nebo musí být, eh, musí být brána v úvahu dlouhodobá rizika, musí tam být ta otázka udržitelnosti, musí tam být v úvahu být brána také environmentální rizika. Takže například eh, i ty ratingy musí brát v úvahu dostatečně dlouhodobá rizika, která se týkají udržitelnosti. A to druhé, tak to je finanční výkaznictví které by mělo dostatečně dobře investory informovat o, o, i o rizicích, která se týkají udržitelnosti. Na druhé straně je zde rovněž i stále vzrůstající poptávka od investorů. Um, oni chtějí investovat do něčeho udržitelného, takže je zde důležité rovněž správná taxonomie, protože v podstatě investorům můžete dát příležitost těm, kteří chtějí, eh, kteří hledají nějaké udržitelné investice, takže aby oni měli možnost takové investice najít, aby to byl nějaký spolehlivý systém. Čili toto téma řešíme z různých úhlů. Zamyslíme se také nad tím, jak ty prvky udržitelnosti lze zapojit třeba do finančního poradenství. Například, když přijde klient, který chce nějaké to udržitelné financování, tak jak má vypadat ten poradenský proces, jak má vypadat eh, eh, stanovení cílového trhu, pak jsou zde třeba i ty otázky mm, ratingu, zda rating bere dostatečně v úvahu dlouhodobá rizika spojená s udržitelností. Myslím si, že nakonec můžu říci, že je zajímavé, že veřejný sektor zde trošku pokulhává, trošku zaostává a naopak soukromý sektor je v popředí a tlačí dopředu toto téma a chtějí vlastně rozlišovat udržitelné investice od těch, které nejsou udržitelné. Děkuji. Já na to už jenom stručně zareaguji. Já rovněž podporuji to, že taxonomie je naprosto ústředním bodem. V naší oblasti je to tak, že zde máme také různé etické otázky, ekologické otázky v tom procesu hodnocení, vyhodnocování a také třeba i otázka těch ekologických stres testů. Ehm, takže by to také bylo možné docela dobré, aby ty orgány dohledu více braly v úvahu tato kritéria, když provádějí hodnocení nebo dohled. Dobrá, není to povinné odpovídat, ale já se domnívám, že udržitelnost opravdu je něco, na čem záleží. Podíváme-li se na finanční odvětví, tak právě ohrožené jsou, jsou to pojišťovnictví a e, úspory a penze, tedy důchodové fondy. Tam dochází k určitému pokroku, ale zároveň tam vládne velká zranitelnost nejde pouze o aktiva, ale i o závazky. Například samotné zajištění pojistitelů může být dobrým stimulem něco s tím dělat. Tedy opravdu u eh, pojišťoven můžeme nastavit správné stimuly, aby eh, se to stalo udržitelnějším. Když se tedy podíváme z pohledu těch pilířů, tak nevěříme na nějaké univerzální řešení, ale rozhodně tu kapitálovou záležitost už máme trochu promyšlenou, ale pak ještě řízení a závazky. Dále jste se zmínili té otázce, zda se na to díváme. No, rozhodně ano, ale e, zátěžové zkoušky v e, penzijním odvětví by měly rozhodně v příštím roce nastat a i analýza řízení. Děkuji. Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. A při té příležitosti ještě chci poděkovat všem třem představitelům těch eh, tří institucí. Co se týče nařízení v oblasti crowdfundingu a úlohy ESMA v té záležitosti, tak tam na zasedání stínových zpravodajů jsme měli opravdu zajímavou diskusi. Zatímco komise přišla s návrhem, že ESMA by měla autorizovat a i dohlížet na crowdfundingové platformy v tomto režimu, Mí kolegové, včetně mě, jsou skeptiky. ESMA 2 nevíme, zda je vhodná, jak z pohledu kapacitního se tohoto úkolu ujmout, ale i z pohledu účinné vlády a zprávy. My se domníváme, že jsou to národní orgány, které jsou nejvhodnější, co by dohledové. Jinak mám obavy, že tato praxe bude změněna. Totiž to nařízení závisí na tom, že každá platforma bude mít licenci na PSD a zároveň bude vybavena pojistkami proti praní špinavých peněz. Domníváte se, že ESMA by opravdu byla schopna pochopit regulatorní praxi v každém členském státě, než kvůli, že by byla vybavena kapacitami, aby tento režim uhlídala vaše slova mi vdechla určitou naději v oblasti nástrojů konvergence v MIFIDu. To je dobré, ale moje otázka zní, do jaké míry se domníváme, že domníváte, že podobné pravomoci by byly vhodné v oblasti crowdfundingu, abychom byli schopni zajistit řádné fungování tohoto nařízení ve všech členských státech. Děkuji. No, v první řadě mm, si ceníme toho, že komise na nás myslí a že se nám snaží rozšířit pravomoci v oblasti dohledu tady s její podporou počítáme. Co já osobně jsem řekl v té diskusi, když se prováděl přeskum, je, že záleží na přímých pravomocech, zejména v oblasti velkoobchodních trhů, například kredity, ty ratingové agentury, benchmarky v oblasti Eh, vkladů, on na druhé straně oblasti, kde je velký kontakt se spotřebiteli, například vícejazyčné prostředí či nějaké kapacity na pochopení různých režimů, tam by bylo vhodnější um, přímé dohledové nástroje, například na národní úrovni a i my se v tomto smyslu jsme zde, zde vyjádřili. Takže v oblasti crowdfundingu, myslím, že už v roce 2014 zveřejnila ESMA stanovisko, v němž hovořila v tom smyslu, že sice by situaci prospělo mít vhodný legislativní eh, rámec pro crowdfunding, protože to má určité eh, specifické charakteristiky, ten způsob financování, ale naše úloha v tomto návrhu, tu bychom si představovali spíš, že se jedná o malé investice na evropské úrovni, ale jak ty investice budou růst, tak by se to dostalo zpátky pod národní úroveň. Tedy ESMA by se zabývala spíše uh, těmi investicemi malého rozsahu, nikoli velkého a navíc by ESMA vlastně byla konkurentem národních protěžků, protože ten crowdfunding, ta crowdfundingová platforma by si mohla vybrat, zda evropská, ký nebo národní dohled. No, to by se dalo zlepšit ono dává smysl, když máme přezraniční platformy v oblasti crowdfundingu, tak tam si zvolit evropskou úroveň, ale u těch menších by bylo logičtější mít národní dohled, kde by vše probíhalo v určitém národním jazyce a tam by ten dozor byl i účinnější. Ano, děkujeme. Vše vylepšíme v souladu s tím, jak jste se vyjádřil. But you didn't ask about ICO. That's the most three. A ještě o ICO jste se neptal. <laughs> no, because if you want to improve according to the suggestion as well. We... Ano, můžeme samozřejmě všechno vylepšit podle vašich námětů. Dobře. Wolf Klintz. Pozicno. Vám děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl věnovat Nechtěl bych se přehnaně věnovat tématu praní špinavých peněz, ale kladu si otázku, zda je opravdu dostačující se spolehnout na EBA, která bude mít centrální odpovědnost v té oblasti, protože pokud praní špinavých peněz budeme redukovat pouze na bankovnictví, tak se okrádáme. Například v mé zemi se jedná o obchodování drogami, zbraněmi, prostitucí a i jinými oblastmi. A pokud ale za praní špinavých peněz, za potírání tohoto nešvaru bude pouze odpovědná EBA, tak v takovém případě ti potenciální eh, provozovatelé těchto úkonů praní špinavých peněz se okamžitě přesunou jinam a případně i do stínového bankovnictví, které upraveno není. Prostě najdou si jiné cestičky. Tady si myslím, že v těch svých úvahách musíme jít o krok dál. A já tedy jsem nerad, nejsem příznivcem stále nových orgánů, agentur, protože to se občanům nelíbí, ti pořád si stěžují na to, že už i tak je jich přes příliš. Přesto však zde chci navrhnout, že bychom měli mít úřad, který nejen bude na dohlížet na tento nešvar peněz, ale i bude mít pravomoc uvalit sankce, aby to bylo účinné. Druhá záležitost. Vy jste správně podotkl, že máme problém eh, Usage Kids a PEP. E Já doufám, že do konce příštího roku se ten problém bude řešit, ale zda se to vyřeší ve vašem smyslu, tak to pochybuji, protože máme v květnu volby a pak eh, od března, dubna už parlament víceméně nefunguje a pak se bude muset vše nově ustavit a musí vzniknout nová komise a tak dále. Takže tady bude velká pauza. Takže moje otázka zní, zda bychom nemohli si říci, že usage kit prostě prodlouží platnost, že nám nevyprší v roce 2019 nebo v roce 2020. A v mezidobí si vylepšíme ten PIPS kit, a když už bude schopen fungovat co by vhodná náhrada, tak by se to pak svedlo dohromady. Zda byste s tím souhlasit. A třetí a poslední záležitost, to jsou ty dopisy typu no action. To už máme v USA, ale v Evropské unii to zatím neexistuje a názory se velice liší. Já si dokážu představit, že by opravdu bylo smysluplné zavést tento nástroj i zde ten no action letter a to by nám možná pomohlo si poradit s určitými záležitostmi. Dovolte mi dokončit větu. Když vidíme, že například vázne provádění nějaké iniciativy, případně, že nám to maří jiné záměry, mikrofon byl vypnut. Well, on the, on the point... Dobře, k tomu bodu o roli EPA Eh, takže to jsou pravidla, která se koordinují s komisí a eh, ze střednědobého, dlouhodobého pohledu, takže eh, by byla možnost mít tedy konkrétní agenturu, která by se věnovala praní peněz a takže závěry skupiny, mm, která se nad tím zabývala, tak bylo, že asi by nebylo dobré nějak teď centralizovat tyto funkce a že bychom my měli mít roli koordinace. V každém případě role EBA by se neomezovala pouze na banky, mm, mm, takže my budeme spíš takovým hubem, který bude pokrývat praní peněz ve finančním sektoru a budeme se snažit k tomu vydávat konsolidované reakce. Za prvé, usage kits. Samozřejmě Tady jde o to rozšířit výjimky pro Jusic eh, podle PRIPS, a mm, protože aby zde nebyla nerovná soutěž třeba s pojišťovnickými produkty, eh, proto je třeba to dělat rychle. A samozřejmě budeme respektovat to, že vám končí mandát a mm, Snažíme se teď mm, to dokončit do prvního čtvrtletí příštího roku. Chápeme zcela, že tady velice brzy, jak si v prvním čtvrtletí příštího roku jediná možnost, a pak o tu možnost přijdeme. Proto se snažíme rychle to mm, vyhodnotit a připravit zprávu do, do prvního čtvrtletí do příštího roku, aby komise mohla rozhodnout o případné novele. Pokud jde o e, clearingové povinnosti penzijních fondů například. Takový příklad, tak parlament rozhodl, že by, eh, by zde měla existovat nějaká doba pro výjimky eh, z této clearingové povinnosti a my jsme řekli, to není priorita dozoru. Samozřejmě tady jde o to, aby zde byla zachována co největší právní jistota všech, kterých se to týká. Děkuji. Sven Kikot. Děkuji, pane předsedo. Takže to je vynikající, že jste opět zde mezi námi. Já navážu na kolegy praní špinavých peněz. Je důležité oddělit dvě věci. Za prvé, jedna věc, co uděláme z dlouhodobého horizontu a co je potřeba udělat teď, aby byl nějaký pokrok. Asi. Takže samozřejmě ne vždycky lze toto sladit. A teď jsme udělali tedy Teď jsme povinni udělat vše, co můžeme, abychom implementovali, co máme, ale nemůžeme si uzavírat dveře pro to dlouhodobé řešení. Proto bych chtěl zde požád, zeptat se ESMI a IOPy, aby nám řekli detailně, kolik zdrojů používáte, jste nasadili na boj proti finanční kriminalitě. Víme, že EBA ano, ta něco dělá. A kolik lidí, kolik pracovních skupin, se tomu věnuje. A můžete nám to detailně popsat? Jaká opatření hodláte přijmout teď u vás? A za druhé, ejopa, Gabrieli. Již jsme hovořili o usury, o, o lichvě. Takže například pojištění zru, proti zrušení cesty a platebních služby a podobně. Tak já se ptám, chcete přijmout nějaké komplexní opatření proti lichvě v oblasti pojišťovnictví také? Já myslím, že si to spotřebitel zaslouží. A poslední bod na EBA. Já jsem překvapen, že i přes to lichvu, tak zde EBA je proti, abychom měli ATS, která by dala vašemu orgánu možnost omezovat eh, přehnaně vysoké poplatky na směnu eh, eh, měny, tedy eura na společném trhu, tedy přehnané provize komise, které jsou, které si účtují směnárníci. Dobře. Takže to je otázka na vás na všechny tři, takže EOPA. Ano, takže k, k tomu bodu praní špinavých peněz e, samozřejmě to je téma, kterému jsme mm, nevěnovali tolik zdrojů. Zaměřujeme se na dozor teď hlavně, to je naše priorita a 1,5 eh, tedy pracovníka na praní špinavých peněz a zapojíme se do eh, práce společného výboru, kde se připravuje politika. Musíte pochopit, že eh, především se to týká bankovnictví, ale samozřejmě i lze používat tedy pojišťovny nebo tedy penzijní produkty, to je také možné. A proto si myslím, že tato koncentrace v jednom orgánu, který má více zdrojů, já myslím, že to by bylo nejlepší řešení. A teď děláte víc? No, samozřejmě, když dostaneme důkazy nějaké, tak můžeme udělat více. A skutečně my mm, mm, potom nebudeme mít ty, ty zdroje eh, na eh, ty naše klíčové činnosti Eh, pojišťovnictví a eh, tedy mm, důchodové připojištění a mm, PPI, pojiště, cestovní pojištění a podobně. To jsou produkty, kterými se teď speciálně zabýváme, jak si zmínil, eh, tedy pojištění platební ochrany, ano, to je důležité. Má no, to je typ podnikání, kde asi je zásadní role komise. A, takže aby docházelo k nějakému obcházení. A nyní v Evropě eh, analyzujeme cestovní pojištění. Víme, že to má svoji přidanou hodnotu pro spotřebitele, také i pracujeme na eh, eh, retailových rizikových ukazatelích. A jeden, jedno, jeden z těch ukazatelů je právě je ta provize, která se aplikuje. A potom, zhruba řečeno, je to důležité. A nyní vstupujeme do druhé fáze naší strategie kodexu kdy jde o společnou implementaci IDD a PRIPS. A my mm, vstupujeme do užších vztahů s národními orgány, abychom pochopili, jaké jsou ty dozorové praxe. My jsme začali eh, teď s eh, návštěvami, mm, i konkrétně analyzujeme konkrétní produkty s národními orgány přeshraničním podnikání máme velké problémy s těmito produkty, ano, takže určitě se tím budeme v příštích letech zabývat. Já nemám velice stručně konkrétní číslo, pokud jde o full-time equivalence, pokud jde o ten, to množství té činnosti, kterou věnujeme na toto, ale je třeba si uvědomit, že naše know je omezené, protože ani na, ne, na národní úrovni Většinou se, tomu, za, se tím zabývají eh, při konkrétní specializované orgány na praní peněz nebo bankovní eh, orgány. A takže eh, já neříkám, že praní peněz se nestává v případě trhu s cenými papíry, ne, ale většinou je to v bankovním systému. Tam především to riziko existuje proto my chceme, abychom samozřejmě byli poradci, abychom měli tu poradní roli. To ano. Budete dělat více? My jsme již v minulosti zvýšili naši činnost v kontextu společného výboru, jsme alekovali více lidí na otázky praní peněz. A co se týče těch směn, Eh, na to nás upozornili stínoví, eh, pardon, eh, zúčastněné strany v rámci naší pracovní skupině. Už jsme o tom docela hodně diskutovali, ale musím říct si, samozřejmě pokud bychom dostali nějaký mandát, abychom se tomu věnovali, abychom vytvořili to nové RTS, tak bychom tady to začali řešit. A já si nejsem jist, zda opravdu ty nějaké stropy na, na ceny jsou tím dobrým řešením. Spíše je důležité identifikovat nějaké jiné nástroje, jak eh, se s tím vypořádat. Děkuji. Za GUE jste nikdo ani není, ani za ENF, takže není pan Alan Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na otázku našeho kolega Klince. Minulý týden, eh, pane řediteli ESMO, jste zeslal komisi dopis, kde jsou určité obavy, které se týkají PRIPS u eh, těch eh, určitých produktů z KIPCP aby se to tedy ne, netýkalo těch produktů, které jsou v tom SKPCP. Komise však zatím neřekla, jak vlastně s tím naloží a nikdy s tím, kdy to vyřeší. Myslíte si, že je možné mít nějakou novou legislativu a kolik času budou potřebovat eh, hráči na trzích, aby se tomu přizpůsobili, protože by to mělo být vlastně do konce příštího roku. Vypadá to, že ta lhůta je poměrně krátká. Děkuji. Ano, já bych tomu rád něco řekl, pan Lamasure. Ano, Steven, jak Steven řekl, my se domníváme, že tuto úpravu můžeme vyřešit spíše takovým vypilováním. Nemusí se celé to nařízení PRIPS úplně znova přepracovávat. E, jsou tam zkrátka některé věci, které je možné trošku doladit, Například ten scénář výkonnosti, tam bychom to mohli trošku vylepšit, ale upřímně řečeno, já si myslím, že se hodně hovoří o tom, že ten náš dokument eh, KIT, že to není příliš eh, efektivní, to sdílení klíčových informací, ale mm, my si myslíme, že například eh, velice často se hovoří o transakčních nákladech, ale to je spíše problém špatné eh, implementace než nějaká špatná metodika. Takže vůči komisi jsme se zavázali k tomu, že spíše některé prvky pouze jak si jemně doladíme, vylepšíme na základě zkušeností a mm, na základě příštího roku komisi poskytneme jakési poradenství, aby se to všechno stihlo dostatečně včas, aby tam bylo také ještě dost času na provedení té legislativy. Ještě bych chtěla říci, nebo podpořit to, co říkal Steven. Další důležitou úlohou je to, abyste byly rovné podmínky pro všechny ohledně provádění legislativy o investic pro um, ty klienty, pro ty spotřebitele pojišťovnictví. E, dobře, možná teď e, něco zopakuju. Víme, že jsou zde určité problémy ohledně provádění nařízení PRIPS. Já jsem o tom také trošku hovořil ve svém úvodu. Je tam otázka rozsahu eh, působnosti, protože dnes jsou v nařízení PRIPS některé produkty, které podle našeho názoru by tam neměly být, takže spíše by bylo lepší, aby tam bylo nějaké užší pojetí, eh, užší rozsah působnosti. Například by se to týkalo některých dluhopisů, protože někdy ty Dluhopisy vlastně nejsou určeny pro drobné středatele. Navíc tam máme určité, určité některé určité extrémní výpočty za, určité oblast, za určitá období. Eh, hlavní je tedy ten scénář výkonnosti a to bude rovněž i v tom našem dopise, budeme tam, probereme tam cílové nebo zacílené hodnocení. A co se týče těch transakčních nákladů, zatím ještě nejsme úplně přesvědčeni, že to je ta hlavní chyba. Víme, že celkově ta metodika je složitá, ale na druhé straně můžeme říci, že pokaždé, když si třeba kupujete nebo prodáváte akcie, tak vždycky tam dojde k určité změně té ekonomické hodnoty. Takže to by se nějak mělo odrazit v té hodnotě toho balíčku. Mm, a ty obavy, které vyjadřuje odvětví ohledně těch transakčních nákladů, tak když jsme je požádali o nějaké důkazy, o nějaké podklady, tak spíše opravdu to vypadá tak, že ta příslušná metodika byla špatně uplatněna, než že by ta metodika sama o sobě byla špatná mm, takže když žádáte nějaké, nějaký cílený přeskum, spíše by se to mělo týkat pouze toho eh, eh, scénáře výkonnosti. Samozřejmě, že jsme v kontaktu s komisí a bude to také na nich, aby řekli, zda je to proveditelné. Už, provedla, pro, už tedy zde byla nějaká jednání a jsme si velice dobře vědomi toho, že na to je dost krátké období. Dobře. Paní Nina Jill, děkuji za slovo. No, už řeknu, budu hovořit o tom, že OSN mm, zveřejnila velice takovou alarmující zprávu, že opravdu se musíme zabývat změnou klimatu, takže navážu na to trošku, co říkal kolega. Finanční sektor má v tom rovněž klíčovou úlohu. Um, hledáme návrh, nebo čekáme na návrh o udržitelných financích od komise. Musí to být určitá reforma, protože zatím ty návrhy jsou takové poněkud skromné. Já, si, já vím, že už jste trošku odpověděli na tu otázku, v čem byste se mohli zlepšit, ale já si myslím, že vy byste mohli být určitou takovou hybnou silou. Eh, Steve, eh, vy jste řekl, že veřejný sektor zde pokulhává a že je to ten soukromý sektor, který to žene dopředu, takže my bychom měli zaručit to, že my zde nebudeme pokulhávat za ostatními. A Gabriel, vy jste řekl, že eh, třeba chcete brát, chcete také mm, pořádat různé ty zátěžové testy pro pojišťovnictví, tak nebylo by třeba možné třeba zjišťovat Zda třeba, v těch, zda třeba v těch penzijních fondech není příliš vysoká angažovanost třeba vůči nějakým těm neudržitelným financím, nebo třeba vůči některým, třeba v některých eh, elektrárnách. Druhá věc. Chtěla bych se zeptat na ESMu a Brexit. Já vím, že chystáte memorandum o porozumění, o vztahu se Spojeným královstvím. Můžete nám trošku vyjasnit, eh, jak si stojíte, v jaké fázi to je, kdy to bude hotovo e, protože zde opravdu je zde to nařízení o investičních fondech, je, to, je okolem toho hodně otázek. Nedávno zde byl také e, dopis panu Dombovskému, který e, tam, pokud jsem to pochopila, tak chcete přeskum MIFIDu a přitom zatím ještě ten MIFID ani nebyl řádně proveden. A už chceme přeskum, něčeho, co vlastně ještě vůbec ani plně nefunguje. Takže jak to bude potom Brexitu? Jak to bude s investicemi? Nebude, nebude vlastně zde nějaký konec těch investic? A pak ještě praní špinavých peněz. Chci se zeptat mm, pana kolegy na věc, na kterou už upozornilo hodně kolegů. Já jsem velice ráda, že jste vystoupili proti Dansk a ING. Možná, že potřebujete více pravomocí, ale členské státy vám ty pravomoci nechtějí dát, jak jsme viděli v posledním přeskumu. Takže jak se vyrovnat s tímto konkrétním problémem? Tak já bych si dovolil rychle reagovat na ty tři záležitosti. Udržitelnost, otázka zněla, co potřebujete, tak odpověď jako vždy zní zdroje. Možná už vás ta odpověď svým opakováním unavuje, ale ono je to pravda. Jak integrovat eh, udržitelnost z poradenství, jak to integrujete do těch poměřujících nástrojů, já to vidím tak, že akční plán je správný, proveditelný, jsme spokojeni s tím, co bylo ESMě uloženo a největší obavy se pojí s tím, jak se nám to podaří provést s takto omezenými zdroji, které máme k dispozici. Pak eh, to ty MOU, Tady je důležité si vyjasnit jednou věc. Ty MOU, tedy ty memoranda porozumění, která, o kterých se uvažuje v souvislosti s Brexitem bez dohody, se týkají třetích zemí a to jsou dlouhé, veliké počty třetích zemí, kde potřebujeme regulatorní prostředí s které zaručí stabilitu a e, regulatorní jasno. Když například máme obchodníka mimo EU, tak tam potřebujeme to memorandum porozumění například e, k výměně informací týkající se tohoto obchodníka či obchodu to tedy musí nastat a nejpozději do března příštího roku. Jak na tom jsme v současné době? 27. její národní regulatoři, protože tam samozřejmě je třeba mít nějaké vztahy vyjasněné, jak mezi těmi jednotlivými národními úřady, tak i tím unijním protějškem a Velkou Británii. Tady uvažujeme či už dospěli jsme v tomto stádiu do takových základních obsahových rysů těch memorand. Brzy se budeme věnovat e, konkrétnějším záležitostem, pak se obrátíme na e, příslušný britský úřad a vše se budeme snažit dotáhnout do března. Pokud se to nepodaří, tak musíme všem zainteresovaným stranám dát vědět včas. MFIT, e, čtyřka, Tady spíše jde o to, že unijní legislativa nepočítala původně s výhledem velikého likvidního trhu, který bude doslova v sousedství. Tedy otázka, zda je MIFID připraven na tu novou situaci, kde bude mnoho likvidních prostředků v důležitém trhu, na důležitém trhu, na kterém zároveň Unii záleží. Víte, že Evropská komise už vhodným způsobem na tu situaci reagovala, že už eh, pozměnila EMI Emirem 2, to už je ta nová verze, ale zároveň musíme mít MIFID, MIFIR rovněž bude třeba aktualizovat. Tady nejde vůbec že o to, že bychom se odsekli od nějaké interakce se třetími zeměmi. Spíš jde o nastavení férového racího pole mezi jak lokalitami obchodními, tak i úřady ve všech dotyčných zemích protože zatím to funguje tak, že MIFID, MIFIE u těch obchodních um, lokalit není harmonizován ani na unijní úrovni, takže už i tam, i tak vládne mnoho rozdílu, ať už co se týče zpřístupňování eh, těch lokalit, případně i investičních firm na ty, k těm lokalitám či na ty lokality. Já si dovolím reagovat rovněž na ten memoranda porozumění. Tam jsme ve stejné situaci jako kolega. Spolupracujeme zatím se svými protěžky v 27 členských zemích, tak aby všechny byly zhruba stejným stylem připraveny na vyjednávání s Británií to je pro nás důležitá věc, rozhodně vše chceme stihnout, budeme připraveni. Pak akce z pohledu udržitelnosti a klimatických změn. Tam s vámi souhlasím, že se dá udělat mnoho i bez taxonomie. Samozřejmě, že ta taxonomie by nám mnohé usnadnila, například zátěžové zkoušky či jiné další typy analýz. Avšak my se pokoušíme pracovat i s tou stávající situací a rovněž využíváme i veřejně dostupné informace, například o aktivech v různých hospodářských odvětvích, analyzujeme expozici těchto, asit, těchto aktiv, například v pojišťovnictví, protože tam to může znamenat v tom portfoliu riziko, kterým se musí um, nějak, s kterým se musí nějak nakládat. Uh, takže tam jsou různé investiční struktury, s nimiž musíme pracovat a my musíme na to upozornit i manažery rizika a i likvidátory. Jde o to, aby se věnovali jak aktivům, tak i závazkům, aby ten přechod byl opravdu postupný. To je totiž jedno z těch rizik, kterému jsme vystaveni pokud eh, něco ze dne na den změníme, tak najednou bude ten svět binární 0-1 a bude to buď a nebo a to bude velice obtížné jak pro dotyčnou firmu, tak i pro celou ekonomiku. Tedy čeho jsme schopni a co bychom měli nastavit je eh, ten ten kruh cnostný, tam, kde se vše otočí vždy ve prospěch toho dalšího stádia a aby se všem například nízkouhlíková ekonomika vyplácela natolik, že ten postupný přechod na ní pak bude novým nábojem pro další akce. Z toho pohledu se věnujeme i zátěžovým testům penzijních fondů a tak dále. E, e, k těm Eh, praní špinavých peněz. Tady nejde o to, že by EBA například chtěla větší pravomoci a členské státy se tomu brání. Jde spíš o to, že máme jednotný trh a potřebujeme eh, takový dohled, který nebude mít žádnou slabinu. Pokud se tedy nějaké nekalé peníze mezi členskými státy opravdu pohybují a některý z těch kontrolních úřadů nedotahuje za ostatními, tak nemáme možnost reagovat koherentně. Hm, máme zde přece situaci, že nám USA museli zlikvidovat banku víceméně. Proto čekáme, že nám komise nastaví eh, ten to nasměrování a my posléze budeme moci využít eh, těch nástrojů které o nichž víme, ale rovněž se necháme poradit k Brexitu. Tady dodám, že EBA schválila to, čemu se říká rámcové mm, smlouvy typu memorandum o porozumění s britskými protějšky a my zatím jednáme s britskými kolegy tak, jak se pohybují, jak se posouvají ku předu vyjednávání v těch různých oblastech. Samozřejmě času na zbyt není. Děkuji a využijte příležitosti, že poděkuji i Esmě za ten dopis k podmínkám pro investory a ještě dám slovo zpravodaji ano, Stevene, já jsem zde děkoval už, děkuji za ten dopis. Budeme se tomu věnovat v trialogu velice pečlivě a důkladně. Jsou tam opravdu velice podnětné záležitosti, tak uvidíme, jak se nám to podaří integrovat do našeho úsilí. Ansander. Merci, euh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat eh, zde přítomným předsedům za tuto diskuzi a ráda bych zmínila dvě otázky. Dnes vidíme, jak se vyvíjí používání kryptoaktiv. Čím dál více se to rozvíjí. A tudíž já si myslím, že by bylo třeba eh, to vzít v potaz a uvědomit si, že teď zatím v Evropě ten rámec je malý, chabý. Takže crowdfunding, tedy skupinové financování. My zde zkoumáme teď různé návrhy, kde se navrhuje zavést pravidla tak, aby tyto platformy crowdfundingu mohly být eh, místem eh, emise žetonu nebo ICOs. Takže pokud bychom měli vyvíjet takovýto rámec v Evropě, tak je třeba mít nezbytné určité mantinely, abychom zabránili rizikům, ale také si myslím, že bychom měli mít rámec dostatečně pružný, tak aby bylo možné inovovat, mít inovativní produkty, takže bych ráda, abyste na toto odpověděli. Myslíte si, že je v virtuálních měn a kryptoaktiv, že to je dlouhodobý trend? Myslíte si, že třeba to regulovat na evropské úrovni a pokud budeme regulovat, tak jak? Podle čeho? A e, samozřejmě s tím, že musíme mít rovnováhu mezi bezpečností a rozvojem evropského trhu. A nakonec myslíte si také, že takový legislativní rámec eh, eh, týkající se eh, crowdfundingu také, že to je také relevantní. A druhý bod, vy jste již dlouze o tom hovořili a to se týká balíčku dlouhodobého financování. Já mám otázku, k té specifické části, která se týká ukazatelů, zelených ukazatelů a ptám se, jak vidíte věci, jak zajistit, aby, no, aby mm, díky těmto ukazatelům, abychom, jak to říci, nedávali pouze výhodu, prioritu podnikům, která, které eh, v této oblasti se hodně snaží a dělají to dobře. A jak tedy ale i uznat ty ostatní, které třeba se jim to tak nedaří, ale chtějí také vyvíjet podobné úsilí. Je třeba, myslíte si, mít eh, ukazatele, které budou pouze, jak by řekla, uhlíkově pozitivní. Yeah. Ano, děkuji. Děkuji za tyto dvě otázky týkající se jak o tak udržitelnosti. U těch těch o čím se v současné době zabýváme, co by ESMA. Tady jde o tu úvahu o jakékoliv inovace. Se musíme zamyslet, jak to zapadá do stávajícího prostředí. Na jedné straně nesmíme zadusit inovaci našimi předpisy, na druhé straně musíme zajistit, aby jakákoliv konkurence, třeba i v podobě nějaké inovace, se pohybovala na férové úrovni. A nebyla nějakou partizánštinou v oblasti například získávání finančních prostředků. Tedy my se u toho crowdfundingu snažíme vyhodnotit, zda eh, finanční inovativní způsoby získávání prostředků jsou schopny takto fungovat a zjišťujeme, které z těch ICO platform vyhovují regulatorním předpisům. Některé jsou opravdu finančními nástroji v tom klasickém smyslu, totiž snaží se získat kapitál se příslibem návratnosti, dávají práva, těm vkladatelům a tak dále. A my tedy případ od případu se zabýváme těmi eh, ICO a klasifikujeme, zda se jedná o finanční nástroj či ne. Pokud ano, tak se ho začnou týkat určité záležitosti. Například pokud je obchodován na určité platformě, tak i té platformy se týkají určitá kritéria. Nyní se nabízí otázka, co s těmi ICO, které nespadají pod ten náš regulační rámec. Komise se už na nás obrátila s požadavkem na analýzu. Já nechci předbíhat, ale věnujeme se té práci a zprávu vypracujeme do konce roku. Tady nám musí být jasné, že doposud se u ICO objevovala určitá potíž prokázat ať už výhody anebo schopnost přežít ve srovnání s jinými eh, investičními nástroji. Pokud tam jsou určité výhody, tak je to hlavně anonymita, což je klasický nástroj pro ty pračky, eh, pro ty, kteří chtějí proprat eh, špinavé peníze. A my už o svých obavách i s těmi ICO hovoříme. Takže dlouhodobě ten úspěch je těžké předvídat, ale to je v rukou regulátora. Zajistit, že ten inovativní produkt bude vyhovovat standardům a bude fungovat i z pohledu účastníků na trhu stejně jako dosavadní nástroje a ti pak posoudí, zda pro ně má přidanou hodnotu. K těm poměřováním, k těm benchmarkům, tam je důležité mít na paměti, že u těch benchmarků se bude situace vyvíjet a že budeme mít i nové poměřovací ukazatele, například úroveň udržitelnosti těch investic v pozadí. Klíčové je z pohledu regulátora je zajistit, že jsou ty ukazatele spolehlivé, důvěryhodné a pro investory rovněž dostačující. A nemůžeme stanovit, zda se bude jednat o jeden či dva či více ukazatelů. Hlavní záležitost je, že ty informace, které potenciální investor obdrží, jsou správné, spolehlivé a důvěryhodné. U kryptoaktiv tady jsme začali už v roce 2013 zkoumat a pak jsme pokračovali v roce 2014 EPP a tam se to zakládá na třech pilířích. První, legislativní změny, aby se odvětví kryptoměn a kryptoinvestic dostalo pod e, směrnici o praní, potírání praní špinavých peněz a to se podařilo, to už jsme si odškrtli, pak varování spotřebitelům, aby si spotřebitelé uvědomili, že tam nejsou tak chráněni, pokud budou investovat do těchto aktiv. A třetí věc, oddělit sektor oficiálně upravovaný naše legislativou od toho sektoru té krypto, těch kryptoaktiv, tak, aby bylo jasné, kdo do čeho investuje kdy. Já jsem stále ještě přesvědčen, že se jedná o robustní strategii, i když musím přiznat, že nefunguje dle očekávání, zejména varování spotřebitelů se nezdá dostačující. Ani účinné. Zdá se, že osvěta mezi spotřebiteli či potenciálními investory o tom, že není tam žádné hm, hm, pojištění, žádná jistota pro ně. I z pohledu národních orgánů se zdá, že je nedostatečné, i když na národní úrovni už se dochází, už dochází k vývoji situace pak eh, ten návrh není ani prováděn v některých členských státech. Některé úřady dávají eh, licenci eh, pro směnu kryptoměn a pak se na ně obracejí i entity, které obchodují jak kryptoměnu, tak i legitimní měnu. Tam se nad tou záležitostí je třeba zamyslet a přijít s návrhem přeskumu, ale zatím ještě mé úvahy nedospěly k tak zralému stádiu, že bych byl schopen dospět k nějakým definitivním závěrům. Regui Tondo. Či. Ramon Chares, ano, děkuji za slovo. Děkuji. Já Mám tři konkrétní otázky. Za prvé, vypadá to, že zde panuje porozumění, že ty zdroje nejsou dostatečné. Myslím si, že v září komise učinila určité oznámení o tom, že chce posílit některá opatření a také, že chce i navýšit zdroje, eh, aby to všechno odpovídalo tomu, že zde má být lepší koordinace mezi těmi jednotlivými agenturami. Takže mě zajímá, jak je to s těmi dodatečnými, s těmi zdroji navíc. Jsou, do, jsou, stačí vám to? A nebo má Evropský parlament ještě trošku zatlačit a vyvinout iniciativu, aby, abyste těch zdrojů dostali ještě více na ta koordinační opatření? A zejména co se týče boje s praním peněz. A druhá otázka. Myslím si, že pan Andrea upozornil na něco velice důležitého, to znamená role USA v této oblasti, v oblasti praní peněz celá ta architektura boje s eh, praním špinavých peněz byla mm, vystavena teprve před několika lety, aby se začalo bojovat s, tou, s tímto typem zločinu, který zde existuje. Souvisí to i s bojem proti financování eh, terorismu. Takže se chci zeptat, jak eh, existuje nějaká užší spolupráce s USA. Všichni víme, že je to země, která má obrovský vliv celosvětově. Myslím si, že je možná, má možná větší vliv než naše vlastní evropské agentury. Vlastně některé evropské banky musely být uzavřeny na základě právě vlivu nebo dopadu situace v USA, takže opravdu si myslím, že ten americký systém je teď už poměrně silný a robustní a mají i určité osvědčené postupy, tak mě zajímá, zda se, zda se, se s nimi seznámili a zda třeba byste třeba chtěli nějakým způsobem využít nebo sestavit nějaký manuál těchto osvědčených postupů. Pak se chci ještě zeptat na vyšetřování té lotyšské banky. teď nevím, zda se to týkalo konkrétně, pardon, chci se zeptat, zda už jste dospěli k závěru v této věci, protože tam došlo k tomu, že do té banky bylo nalito obrovské množství peněz. E, děkuji. Návrh komise obsahuje to, že byste mělo být deset dalších odborníků na praní peněz. Ptáte se, zda je to dostatečné? No, já si myslím, že úplně minimální, je to určitý, určité minimální uh, určitý minimální počet, že máme dva, takže teď to bude 12, 12 odborníků, mm, ale asi tady pochopíte, že to není úplně dost, dostatečně ambiciozní. Uh, Dále, co se týče spolupráce s USA, je zde určitá pracovní skupina, ale ten rámec není, ne, nefunguje tak dobře, jak by mohl. Máme pocit třeba, že v některých případech v poslední době je to tak, že evropské orgány neměly třeba přístup k informacím k, o určitých šetřeních, k nímž došlo v USA a proto také vítám návrh komise, který obsahuje i eh, určité rozhraní pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti praní peněz. Myslím si, že to by bylo velice důležité. No a co se týče toho lotyšského případu, eh, komise nás požádala, abychom prošetřili mm, tuto věc, takže jsme se obrátili na příslušné orgány. Odpověď od nich jsme obdrželi minulý týden a nyní celou věc hodnotíme. Děkuji. Děkuji za tuto odpověď. Když se dívám na seznam řečníků, ani pan Fox, ani paní Beres nejsou přítomni, takže můžeme ještě využít eh, možnost pro otázky spontánně položené. Ale já bych to možná ještě trošku využil, když vás zde mám. Tak já chci říci, že budeme ještě hovořit a budeme zítra hlasovat o právě o crowdfundingu, o kterém hovořil pan Fox, už vlastně o tom hovořil, už, na to, už o tom položil i dotaz. Takže já Týká se to těch ICO. Já jsem v tom takový obezřetnější než zpravodaj, tak možná bych se zeptal Stevna a Andrej, co si myslí o tomto návrhu, protože zatím tam máme různé pozměňovací návrhy, spadá do toho i ten, ty ICO. Takže můj osobní názor je, že ICO nemusí být kombinováno v tom crowdfundingu. Myslím si, že ty věci můžete ošetřit separátně. A co se týče toho ICO, tady si myslím, že musíme být obezřední. Některé z nich jsou finanční nástroje a některé ne. A to je přesně ta věc, na níž se zaměřujeme s vnitrostátními regulátory. To znamená, když ICO je finanční nástroj, tak nechceme, aby mělo jakýkoliv nějaký privilegovaný status, ale nesmí mít ani nějaký, nesmí být nějak ani handicapováno. To znamená, musíte být rovné podmínky eh, mezi ICO a mezi ostatními finančními produkty. Musíte být takový nemůžeme říkat, že, třeba ten, že to je třeba nějak přínosnější pro společnost než ty tradiční produkty. Takže to je takový klíčový přístup, který má ESMA ohledně ICO. A co se týče celého toho návrhu o crowdfundingu, už jsem o tom trošku hovořil, jaký asi by nejlepší byl dohled buď evropský, za tedy z té evropské úrovně nebo snad té vnitrostátní úrovně. Já bych tomu řekl něco možná obecnějšího. Teď probíhá debata, zda vůbec tato aktivita má být nějakým způsobem regulována. Mm, je to takový trošku segregovaný přístup. Já jsem zatím spíš v táboru těch, kteří říkají, no tak možná to můžeme trošku jaksi ponechat, je to inovace, tak eh, ponechme to, ať, ať se to trošku jaksi vyvine samo, abychom to neudusili, ale musí tam být dostatečné informace pro spotřebitele a také tam musíme zabránit případné nákaze vůči regulovanému sektoru. A mm, pokud uvidíme, že to nebude fungovat tak, jak se očekávalo, protože třeba i v tom crowdfundingu vidíme, že tam některé mm, věci, nebo že, že někteří spotřebitelé, nebo že některé subjekty nejsou považovány za dostatečně věrohodné, nebo bonitní. Takže někdy tam jsou velice silná propojení a někdy eh, to sebou nese určité problémy v oblasti ochrany spotřebitele. Takže já teda také musím říct, že to nesleduji úplně zblízka, ale rozhodně asi budeme muset přehodnotit ten postup segregace hmm protože zde došlo k určitému vývoji na trhu, také jsou zde určité iniciativy, mm, takže možná bude zapotřebí určitá legislativa ze strany Evropské unie, která by zde zafungovala. Ano, já jsem ještě chtěla říct, že zítra se nebude už hlasovat, zítra budeme projednávat ten návrh, takže hlasovat se bude až později, máme ještě čas si to promyslet. A nyní Pervánč Perez. Děkuji za slovo. Já se omlouvám za to, že jsem zde nebyla úplně od začátku a že jsem se nemohla vyslechnout ty tři prezentace. Ale chtěla bych pouze pár věcí. Za prvé, hovořili jsme o praní peněz, takže asi všichni znáte ty návrhy komise. Moje otázka je na všechny tři řečníky. Nevidíte zde nějaké politické riziko? To znamená eh, mít nějakou politickou dohodu ohledně praní peněz a mm, pokud nám, když nebudeme, eh, když nebudeme mít dohodu o konvergence, když nebudeme mít eh, o, dohodu o řízení, o zátěžových testech, tak to nebude k ničemu potom takováto reforma. A druhá otázka, pokud jde o ty zátěžové testy. My tady diskutujeme u nás, zdali bychom měli také aplikovat princip proporcionality, tak aby ty eh, zátěžové testy nebyly pouze pro ty významné instituce. Zdáli by, eh, zda, tam se zdáli, jaký režim hm, publikování těchto výsledků si přejete. Euh, euh, jsme Také to viděli i s tím tématem investičních firm, takže zde mm, mm, v podstatě my jsme tady mezi dvěmi mm, mlínskými kameny. Jednak ekvivalence musí být dobře udělaná, protože původně, když se vytvořil eh, Ehm, my v té, tak jsme měli za to, že většina toho trhu bude ve třetích zemích, ale systém těch poboček tak to umožní takovou pasportaci. A co nemyslíte si, že v tomto případě by bylo vhodnější, abychom to dělali pomaleji a například, abychom e, přepsali MIFID 3, tedy tu směrnici, na kterou teď čekáme? Já jsem si velice Hm, pečlivě, eh, pane Mejše, přečetla váš dopis, ale je pra- komise nám říká, ale vy zde máme eh, model čisté ekvivalence hm, a hm, u některých eh, segmentů, ale máme režim těch poboček. Takže tady jsme mezi dvěmi kameny, ale není to vůbec optimální za těchto podmínek, co udělat? Nebylo by lepší si dát více na čas a dobře zanalizovat situaci a mít solidní legislativu a ne se snažit to takto sfušovat dohromady. Já neříkám, že my něco tady fušujeme, to ne, ale mám takový dojem, že by bylo dobré mít skutečný režim MIFID 3, dobrý režim nakonec mít. Okay, uh, on... Dobře, pokud jde o peněz, zdali je zde nějaké politické riziko, když budeme mít politickou dohodu na evropské úrovni bez konvergence. Ano, je zde riziko. ECB si stěžuje, že je zde problém prosazovat různá pravidla a e, samozřejmě zde No. určitě jsou oblasti, kde bude třeba a potom velice pečlivě sledovat národní implementaci pravidel. To bude velice problematické. Ale asi to politické riziko je třeba vzít. Někdo ho na sebe musí vzít. Potřebujeme integrovanou evropskou reakci. A takže musíme zatím teď musíme pracovat pouze s legislativou, kterou máme. Zátěžové testy. Za prvé, měl bych vysvětlit, že naše zátěžové testy, pokud se nemýlím, se týkají 48 bank, takže my se e, zaměřujeme na ty největší, na ty přeshraniční hráče, velké banky. Nicméně je třeba, aby bylo užitečné asi, že by bylo užitečné mít e, proporční zátěžové testy i pro ostatní instituce. Zveřejňování výsledků pozitivně. Vidíme tu potřebu zveřejňovat výsledky, to trh si cení, že zveřejňujeme tyto informace a i po publikaci výsledků tento rok se pokusíme přednést eh, nějakou interpretaci. Problém je, že my zveřejníme výsledky, ale eh, ten konečný výsledek je, přichází až několik měsíců potom je tam časová prodleva, takže musíme nalézt různé způsoby, jak i eh, spojit tedy eh, toto zveřejňování výsledku a eh, finančních výsledků a té závěrečné zprávy. Dále zharmonizovat obezřetnostní přístup k investičním firmám v Evropě. Rámec, který navrhujeme, je podle nás velice solidní a určitě i vylepší tu roztříštěnost eh, mezi státy. Takže určitě budeme podporovat tento krok. Děkuji. No, za prvé, praní špinavých peněz, ano, z dobrých důvodů víme, že to je priorita číslo jedna a je to takový viditelný prvek. Ale máme zde obecnější problém v Evropě a to je dozor a vynucování pravidel. Protože my podle mě nejsme dostatečně pečliví, co se týče silného dozoru a vynucování pravidel. A to teď se ukazuje na té problematice praní peněz například. A mm, já, je to víceméně realita. Já s vámi souhlasím, ano. Snaži, je třeba eh, vyřešit mm, problém praní peněz, ale ten problém je širší, obecnější. Je třeba zajistit silný dozor a Eh, eh, konvergence dozoru. To je zásadní proto, takže s tím je třeba něco udělat. A upřímně, já, kolegové to už zmínili, to je i o zdrojích, protože kdykoliv na evropské úrovni dáme nové úkoly, kompetence evropským orgánům, ale když jim na to nedáme zdroje, no tak to si ze sebe děláme legraci. Třeba otázka, otázka udržitelnosti to tady zaznělo mnohokrát. Dlouhý úkol akčních plánů, úkolů, kroků, ale žádné zdroje. Tak jak my můžeme eh, toto zavést? A potom je to eh, problém eh, toho seriózního přístupu a zátěžové testy. Stručně. Samozřejmě je důležité, abychom měli určitou flexibilitu při uh, Eh, vytváření základu těchto zátěžových testů, například pojišťovnictví, tam ta rizika se vyvíjí a ten typ zátěžových testů musí být podle typu rizik. Třeba před dvěma lety hlavním problémem bylo, eh, byly nízké úrokové sazby a to nebyl takový problém pro ty velké skupiny v Evropě, pro ty středně velké a menší instituce, protože my eh, musíme jít za rámec těch velkých pojišťoven a teď my děláme zátěžové testy u těch 40 největších, eh, samozřejmě, protože pracujeme s různými scénáři, třeba přírodních katastrof a podobně, a podle toho děláme testy. Zveřejňování je zásadní, musíme mít větší transparentnost a bohužel v penzijním a pojišťovnickém sektoru nemáme mandát, jako mají kolegové z EBA, nemůžeme požadovat zveřejňování mm, a my chceme, aby účastníci zátěžových eh, testů dobrovolně je zveřejňovali tyto výsledky, ale nemůžeme je nutit. Takže je třeba, abychom dostali podobné kompetence, jako teď mají kolegové z bankovnictví. Dobře, velice stručně tedy. Ještě otázka těch investičních firm a MIFID. A MIFIR. Takže my jsme napsali místo předsedovi Dobrovsky schovy eh, mm, sekundární trh a investiční firmy a mm, tam jsme eh, se vyjádřili k tomu, jak MIFID 2 a MIFIR fungují vůči těmto a zdali mm, vůbec v době, kdy se připravovali eh, mm, tyto předpisy, zdali tento velice likvidní trh vůbec byl vzat v potaz. A my musíme zajistit, že je zde interakce eh, s tímto velice likvidním trhem a že to bude probíhat podle stejných standardů. Když se podíváte na ostatní typy legislativy, tak eh, třeba Emir, USIC, tak tam Eh, tam se řeší otázka třetích zemí, ale ne v této oblasti. Takže tady jde o to, aby většina těch prvků třetích zemí se určovala, determinovala na národní úrovni a aby mm, aby v rámci EU existovaly rovné podmínky se třetími zeměmi. Samozřejmě to vy máte pravdu, že to není otázka rychlé nápravy, quick fix. Ne, tam to je daleko širší. To, tam je daleko více věcí, které třeba napravit. Catch the eye. Pan Wolf, děkuji, pane předsedo, děkuji pánové za vaše eh, poznámky a připomínky. A já mám praktické otázky k USIC a MIFID, ale zaměřím se na ten pátý bod, a to je Brexit. V březnu se, jsme se dohodli na přechodném období po eh, tom, jak to bude tedy po eh, březnu 2019, to znamená, evropská pravidla, včetně finančních, se budou aplikovat eh, až do prosince 2020 ve Spojeném království. Ano, takže Můžete mi potvrdit teď, že tato dohoda o Brexitu bude to obsahovat, to znamená, budou mít pas ty britské firmy až do prosince 2020 a budou muset ty britské firmy respektovat veškeré předpisy, které tento výbor a parlament budou přijímat. Za druhé, pan Barnier a pan eh, prezident Tusk naznačili, že zde leží na stole, je e, taková dohoda plus plus na stole. A mm, takže mm, to, se, to znamená, bude, bude to platit stejně, to znamená, že ty mm, britské firmy budou muset aplikovat tato pravidla do prosince 2020. A já vám děkuji, že máte takové pochopení pro to, jak budeme obchodovat, provádět biznis po té době, až eh, to bude eh, v, eh, upraveno v MOU. Takže s tím faktem, že vy teď nad tím pracujete, pracujete na tom MOU, pokud nastane ten scénář, že nebude žádná dohoda, no deal, takže víme, že když potom dojde k tomu, že se nedohodneme, tak potom eh, taková, takovýto režim bude přijat velice rychle, protože to bude důležitý signál pro eh, trhy. Takže začnu tím posledním, to znamená, to jsou ta memoranda MOU, jak my máme s řadou třetích zemí, my jsme již o tom hodně diskutovali tady a jak víte, tak i kolegové zde Gabriel a Andrea také eh, také si myslí, že bychom měli mít eh, Memorandum of Understanding do března příštího roku a také i interně my jsme si mm, musíme určit, eh, tedy 27. musí rozhodnout o obsahu těchto memorand of understanding. A jak i řekl Andrea, tady čas Eh, eh, hraje proti nám, protože pokud se nám to nepodaří mít MOU, tak eh, účastníci na trhu musí být brzy uvědoměni o tomto. A potom já, pokud jde o tu dohodu o vystoupení, tady asi já nejsem ten, který by to měl posuzovat. A takže my, já nechci komentovat ty různé návrhy, a tak, jak já to chápu z praktického pohledu, je, že pokud bude existovat přechodná doba, tak eh, vše evropské se bude aplikovat i eh, ve Spojeném království, ale asi tady eh, tady jaksi ta interpretace těch různých návrhů spíše zapadá do kontextu širších politických úvah. Takže přechodná dohoda, to je jasné. To je již veřejná dohoda, na kterém se dohodla EU a Spojené království, tak na tom není zvláštního, myslím specifického, takže a snad ta poslední fáze vyjednávání skončí pozitivně a bude existovat i ta přechodná fáze potom. To bude důležité a zásadní, bych řekl, ale je to na vládě Spojeného království teď, aby ještě se snažila vyřešit ty poslední nedořešené problémy, ale jsme přesvědčeni, že se to podaří podle našich zásad. Děkuji, můžeme tím uzavřít a chci poděkovat Stephen Benchovi, Gabriel Bernardinovi a kolegovi Enriovi, Andrea Enriovi. Děkuji za živý, zajímavý dialog a budu se těšit na pokračování spolupráce. My jsme identifikovali celou řadu styčných bodů, kde je třeba pracovat a dialog s vámi určitě bude pro toto zcela zásadní. Děkuji a přejdeme k dalšímu bodu a předám slovo místo předsedovi Petrovi Simonovi. A předtím chci oznámit, že hlasování o ekonomické politice eurozóny bude odloženo plánovalo se to na zítra. Děkuji. Äh, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir behandeln unter Tagesordnungspunkt 7 und Tagesordnungspunkt 8. Máme bod 7 a 8 pořadu jednání, to jsou dvě zprávy. Jednak přeshraniční investiční fondy, přeshraniční distribuce a usnadnění přeshraniční distribuce fondu kolektivního investování. U obou zpráv je zpravodajem Wolf Klintz a já si dovolím mu tímto udělit slovo. Já vám, pane předsedo, velice děkuji. Já u obou eh, textů se vyjádřím. Zároveň komise přišla s návrhem, který má přispět k tomu, eh, prohloubit kapitálovou unii, zároveň ji posunout dál. Jedna o, se zároveň o usnadnění přístupu k investičním fondům. a jejich distribuci. K tomu mají posloužit dvě um, směrnice IEM a USIC a mají být pozměněny i určité legislativní texty. Rada eh, svůj postoj k tomuto tématu má víceméně jednotný dalek, velkou měrou a přišla s návrhy, které z velké části nacházejí i podporu abychom urychlili vyjednávání v rámci trialogu, protože moc času do konce legislativního období nemáme. Já jsem se snažil, kde je to jen možné, připojit se či podpořit pozici rady a opravdu omezit pozměňovací návrhy na minimum. Příklad, když jde o to, aby členské státy například mm, neměly předepisovat fyzickou přítomnost, tak jsem to takto přezval, převzal těchto fondů na svém území. Pak máme příklad, kde jsem někde mezi radou a komisí. S těmi váš seznámím. První oblast to je ten takzvaný pre-marketing, čili předběžné nabízení profesionálním investorům o podmínkování. Tady přicházím s následujícím návrhem. Podle mého názoru investiční fondy by měly mít možnost toho premarketingu bez žádných omezení a pokud jde o alternativní investiční fondy, které v dané zemi ještě nejsou eh, registrovány či ustanoveny. Anglicky se tady používá termín established a já sám jsem tu zprávu předlovil v angličtině a ten anglický překlad je pro mě směrodatný. Nazvěme to. Je to eh, takové vodítko, protože jsem zjistil v německém překladu se to nejeví tak čisté na tom či na onom místě. Proto odkazují na angličtinu. Byrokratické překážky na premarketing by měly být odstraněny tak, abychom zajistili že nabízitelé mohou otestovat eh, zájem a mohou vstoupit do takové pingpongové komunikace, než se s konečnou platností dají registrovat a budou notifikovat. Samozřejmě, a tady souhlasím i s komisí a s radou, chceme zajistit, aby ten toho premarketingu nebylo zneužíváno, abych se neobcházela pravidla Tady jinými slovy se držím formulace rady, která o tom hovoří, že tady má být 18-měsíční období eh, po premarketingu a to bude možné pouze když budou dodrženy všechny podmínky v období toho premarketingu. Jinými slovy, ty aktivity v období toho předběžného nabízení musí být sledovány tak, aby mohly být pak vyhodnoceny. Druhá oblast ta se týká denotifikace, tedy jinými slovy ukončení oběd nabídky investičního fondu který působil v konkrétním hostitelském členském státě. Pokud se investiční fond rozhodne ukončit činnost v daném členském státu, tak se rada rozhodla na něco, co je svévolné z pohledu právního a nevíme, jak se to určí. Ať už procentuálně, například pokud máme neaktivní investory určitou měrou, anebo zda se bude jednat o objem toho investičního fondu a jeho procentuální míru, která by neměla být pak přítomna v daném členském státě, pak může nastat ta notifikace. Mně to připadá příliš svévolné, těžké, ověřit jako přístup a proto jsem se rozhodl pro jiný přístup a tvrdím, že investičním fondům by nemělo být předepisováno, um, aby se pohybovali na určitém trhu, pokud to z hospodářského pohledu není smysluplné. Na druhé straně je třeba chránit investory um, a je zejména u marketingu důležité neukončovat bez jejich vědomí. Takže nezávisle na rozsahu toho fondu by mohlo či mělo být možné ukončit činnost, ale každý investor či e, střadatel by měl mít možnost zpětného odkupu. Pokud by je to ale zajímalo některé, i když velice nemnohé, musí e, ta nabídka jim být otevřena a musí se svých povinností držet i dozorové orgány. Třetí záležitost, ta se týká poplatku. Tam už komise a rada zvládly tu práci velice dobře, transparentnost je zajištěna a já tam přicházím s návrhem zajistit, aby ty poplatky byly požadovány pouze, když ten dozor má místo a když je nutný. A že tyto přípustné poplatky mají odpovídat skutečným nákladům. Případně by měly pak s nimi být i sladěny. No a závěrem to už jsme nakousli i z předsedy těch tří dozorových orgánů, návrh ke KRIPSu a k fondům peněžních trhů. Byli jsme osloveni, že by snad dávalo smysl věnovat se eh, tématu přeshraniční distribuce kolektivního inzování a zároveň se věnovat i otázce PRIPSKIC a těch fondů peněžního trhu. Ono chci jenom předeslat, že v této složce to ale nemáme za cíl, proto navrhuji, abychom si vzájemně vyměnili podněty se stínovými zpravodaji, posléze navázali kontakt s radou a s komisí a pokud společně dospějeme k názoru, že USIC Kids, případně PRIPS Kids, což je problematická záležitost, protože USIC Kids už končí a zároveň PRIPS Kids už ještě není uh, stoprocentní jakoby ekvivalencí z pohledu těch, kdo, kdo se na trhu pohybuje. Tedy, pokud se opravdu všichni dohodneme, že je to téma pro nás nosné, tak já se ho ujmu. Ale zároveň chci zajistit, aby nás to nespozdilo, abychom pak kvůli této záležitosti nedotáhli celou složku do konce, abychom eh, nemohli v tom trialogu dále vyjednávat. Děkuji, říká předseda a za EPP ale Lamassur. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Son travail excellent et lui dire que... Děkuji. Já jsem jenom chtěl říci, že toto je pro nás dobrý základ naší práce e, s nějakými doplňky samozřejmě případně. A já velice rychle ocituji. My nejsme a priori proti tomu, aby pre-marketing po uvedení na trh, aby to bylo rozšířeno na stávající fondy, pokud by si ty fondy přáli podávat informace o jejich úmyslech, eh, otevřít se eh, jiným zemím. Eh, protože cílem tohoto předpisu je rozvíjet přeshraniční investice a udělat vše, abychom motivovali je k tomu, aby se... Hm, takže to všechno je třeba udělat, to, co půjde. Zcela souhlasím s tím, že omezíme toto na institucionální investory a eh, tedy pokud jde o denotifikaci. Spravodaj navrhuje řešení, které je docela zajímavé, ale které je tak sofistikované, že ho musím ještě několikrát přečíst, abych ho pochopil. Takže já to eh, ne, ne, neříkám, že jsem proti, ale musím to ještě pochopit. A co se týče principu, podle kterého lze se vzdát povinnosti vytvořit fyzickou provozovnu v hostitelském členském státě, no to je princip, který je lákavý, ale za podmínky, že budeme vědět, jaké budou fiskální daňové dopady, protože když jsme se zabývali jinými návrhy, tak eh, zde náš výbor a třeba i hm, teď jsme tady měli zprávu kolegy eh, týkal se to CCTB, eh, společného daňového základu, tak my jsme si uvědomili, že hlavní důvod, proč někteří členové nadnárodních společností ze třetích zemí nemohou tedy platit daně eh, ze zisku v zemích EU, je právě proto, že tam nemají fyzickou provozovnu založenou. Takže je třeba mm, se ujistit, že tím nebudeme nahrávat eh, daňovým únikům právě tím, že přijmeme toto ustanovení, které samozřejmě jinak je zjednodušením. A stejně jako zpravodaj bych ještě k tomu řekl, že i když to není téma tohoto návrhu, takže pokud bychom u této příležitosti mohli také vyřešit problém PRIPSu, PRIPSKIT, o tom jsme dlouze před chvíli diskutovali tady právě s eh, řediteli eh, těch jednotlivých úřadů, takže to by bylo dobré. Děkuji. Děkuji Alénovi Lamassurovu a za SAD Madidelvo. Děkuji. So I, I... Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla říci, že tento návrh komise vítáme. Hmm, je zde návrh usnadnit eh, to přeshraniční investování a také lepší ochrana pro spotřebitele. Ehm, také Jde o to, že v některých členských státech je ten trh velice dobře vyvinutý a naopak v jiných členských státech tam je ta nabídka velice omezená. Chtěla bych poděkovat zpravodaji panu Wolfu Klincovi. Já vím, že souhlasil s mnoha změnami, které navrhla komise, jednak eh, protože s nimi souhlasil a jednak protože chce, aby se to všechno urychlilo. Já eh, podporuji jeho snahu musím se také přiznat, že jsem se ještě úplně nerozhodla, jaký vlastně na to mám názor. Takže co se týče toho předběžného nabízení, tam je to dost obtížné vůbec definovat celou tu koncepci. Pak je otázka, zda vůbec potřebujeme všechny ty podmínky, které tam navrhuje komise. Možná bychom mohli některé ty podmínky vyškrtnout. Mm, a myslím si, že určitě tam musí být určité časové omezení, takže třeba těch 18 měsíců, to si myslím, že je dostatečné období. Potom ta otázka ukončení nabízení fondu. Tady musíme najít dobrou rovnováhu, protože pokud bychom to zkomplikovali, tak to zkrátka odradí mm, správce, aby vůbec se o to pokoušeli, aby, aby tu možnost využili. A takže ta možnost ukončit nabízení fondu nesmí být příliš komplikovaná, ale zároveň samozřejmě na druhé straně musíme chránit investory, musí jim být poskytovány dostatečné informace. Dovolte mi otázku. Kdo, kdo má vlastně v zájmu ukončit to nabízení fondu? když tam stejně vlastně musí být ty poplatky, které budou pokračovat. To, to propojení s těmi poplatky je pro mě složité. A další otázka, která se týká těch poplatků. Kdo bude, kdo posoudí, zda opravdu ty poplatky odpovídají nákladům, které příslušnému orgánu vznikly, kdo to bude monitorovat? A co se týče transparentnosti, komise navrhuje vy pracovat určitý interaktivní nástroj pro ESMU a pak také určitý odkaz, je odkaz na jiné, nebo, nebo i další návrh je zkrátka dát tam nějaký odkaz na jiné webové stránky. Nevím přesně, co je nejlepší, důležité je transparentnost. A ještě se chci vyjádřit tím takzvaným PRIPS, k těm strukturovaným nástrojům. Je důležité najít ehm, řešení, zda tam prodloužit tu výjimku nebo ji ukončit. To bude určitě také zajímavé. A poslední komentář, ten je takzvané reverse solicitation, to znamená nějaké to možnost dovolávat se rozhodnutí investovat z vlastního podnětu. Zde si myslím, že zapotřebí více informací, aby mohlo dojít k rozhodnutí o tom, o, tom, o té možnosti reverse solicitation. Já chci říci, že budu panu zpravodaji určitě nápomocná v tomu, abychom s touto věcí pokročili co nejrychleji. Děkuji Marie a za EKR Ashley Fox. Děkuji. Pane předsedo, můj stínový zpravodaj eh, se omlouvá a mám toto přečíst. EKR souhlasí se záměrem komisem modernizovat jak USIC, tak EAMD. Je neuvěřitelné, že pouhých 30 zhruba těchto fondů je registrováno na prodej ve více členských státech. Je jasné, že u obou produktů je nutné vytvořit podněty pro trh. EKR podpoří nová opatření, která sníží náklad na přeshraniční distribuci a zvýší marketing přeshraničních fondů, zvýšení konkurence v Evropské unii jako celku bude lepší hodnotou pro spotřebitele. Ale my se domníváme, že se to dá nastavit lépe, že záruky pro investory budou důkladnější a že poradce musí po dobu trvání fondu, případně manažer, zajišťovat ochranu investorů a že je možné udělat více i pro tu vzdálený kontakt s investory. Technické změny, se kterými přišla rada, jsou eh, hodné podpoření a souhlasíme i, že by se vše mělo pokud možno stihnout do konce legislativního období. Standardizace, notifikace je nutná, to se projevuje i u jiných eh, složek CME, na nimiž se zabýváme. Rovněž větší jasnost prospěje jak investoru, tak příslušným úřadům. Klíčové je zabránit členským státům, aby se snažili o fyzickou přítomnost fondu na svém území mm, pokud tam chce prodávat. Tady souhlasíme se spravodajem a podporujeme takto. U premarketingu souhlasíme s aspekty, jež nastínila komise, i s tím, jak to vidí rada a i s návrhem zpravodaje a budeme se snažit to svést dohromady a přijít se svou verzí. U denotifikace tady jsme schopni podpořit ty změny, nedomníváme se, že by měly národní dohledové úřady dále pobírat poplatky, pokud nějaký fond ukončil činnost. A co se týče data provedení, ta by měla být jasně nastíněna, aby byla zajištěna jistota a um, můj kolega se bude těšit na spolupráci e, se svými protěžky v rámci schůzek stínových zpravodajů. Děkuji, Ashley. A za zelené Sven Gold máte slovo. Já budu velice stručný, pane předsedo, děkuji za slovo. V první řadě děkuji Wolfu Klincovi za jeho pracovní verzi dokumentu. Souhlasíme s postupy i s tím, jak si to představuje, totiž, že se snažíme navazovat maximální měrou na ty diskuse na radě, tak abychom se dokázali shodnout, co nejdříve to bude nutné. Já jsem se ještě tou složkou podrobně nezabýval, takže jsem v podobné situaci jako ty, Mejdy. Ne, pane předsedo, to se tady netlmočilo, ne, nebojte se. Ale já jsem neřekl nic neslušného, říká předseda. Tedy, první dojem, když jsme se na tu zprávu podívali. V podstatě budeme všichni směřovat stejným směrem. Oslabení návrhu na ochranu investorů, s nimiž přišla komise, ale neposílení žádných jiných aspektů. Proporcionalita to je lákavá věc, ale z mého pohledu jak bychom jako parlament měli být na straně silnější ochrany investorů, což se projeví i v jiných tématech, tak, abychom dosáhli kvalitní kapitálové unie. Pokud nebudeme mít silná ustanovení ve všech členských státech v tomto ohledu, tak se ta integrace trhu nepodaří tak, jak si ji představujeme, v zájmu posílení konkurence a e, hospodářské soutěže a volby pro spotřebitele. Zatím jsem se nedotčetl ničeho, co by zajistilo investorům posílení ochrany a zároveň vidíme dlouhý seznam přání z druhé strany. My tedy spolehněte se, se na to podíváme a budeme se snažit usilovat o lepší rovnováhu toho parlamentního návrhu, ale zároveň proskoumáme vše a budeme velice konstruktivně spolupracovat jak s vámi, pane zpravodaji, tak se všemi ostatními. Děkuji, Svene. Já jsem tady německy si řekl, že za zelené tady nemáme Matakaziho, ale já bych si dovolil ještě upozornit, že se jedná o GUE, říká Sven Gigold. Rozhodně. Ano, s tím irským hnutím za nezávislost my nic společného nemáme. A nyní už Pervám Šperes říká předseda. Um, merci. Děkuji. Já nevím, zdali je tady komise, aby se také mohla vyjádřit k otázce PRIPS, protože jakožto zpravodajka, tak já jsem si vědoma, že tady je teď aktuálně mm, určitý problém a takže bych ráda, abychom se dobře koncentrovali a koordinovali při řešení tohoto problému, abychom ho vyřešili a bez toho, aniž bychom oklestili legislativu. Takže, protože často slyším argumenty, že, eh, eh, že eh, realizace PRIPS, že tak, už tak měla sklus, takže ji můžeme ještě odsunout. Vím, jak se to nelíbí podnikům kolektivního investování, jo, sice. A z pohledu zákonodárce přece my nechceme one size fits all, ale my jsme chtěli nástroje, které umožní komparabilitu, eh, tedy porovnávat finanční produkty, aby si je mohl spotřebitel porovnávat. Eh, a mm, takže já myslím, že je třeba to pečlivě zanalizovat a ne urychlit urychleně skočit na eh, všechny argumenty těch podniků kolektivního investování. A hm, otázka PRIPS. Tady bychom měli to hm, nějak zanalizovat, pokud komise skutečně chce eh, eh, hm, aplikovat PRIPS Eh, se vš- ve veškeré šíři, tedy i se všemi těmi sociálními, ekologickými aspekty. Ale vím, že tady se říká, že by to mělo přijít později. Potom je zde snaha zrušit roli ESMA. Já bych chtěla vědět, jak, vy, jak vidí komise smysl těchto návrhů. A potom třetí připomínky, ty se týkají důsledků přeshraničního eh, obchodování. Tady jsou dva pro mě zásadní mantinely, jak i zmínilka Alen Lamassur. Pokud absence eh, stále provozovny znamená, že ta firma nebude tady zdaňovat, tak to je, to je problém. A viděli jsme to u pojišťoven především. Eh, takže my jsme se snažili to nějak korigovat potom, ale já myslím, že je lepší nejprve se vyhnout tomu problému a nemuset ho pak korekovat. My jsme to viděli u pojišťoven, že tady jsou činnosti, mm, přeshraniční distribuce a to vedlo ke katastrofám. Vy jste měli podniky, fiktivní podniky, PO boxové, které se e, etablovaly v nějaké zemi a distribuovaly své produkty, finanční produkty v jiné zemi a zcela ignorovali rámec ochrany spotřebitele v dané zemi. Takže já navrhuji, abychom tady se na to podívali zblízka a abychom vyvodili ponaučení z toho, co jsme zažili u pojišťoven, což je první oblast, kde ta přeshraniční distribuce produktů byla nejvíce aktivní. Děkuji, Pervanš Perez. Pak tady ještě mám na seznamu kolegu Hajse jako spontánního řečníka. Pane předsedo, děkuji. Blahopřeji Wolfovi. Ano. Já bych chtěl pouze učinit pár komentářů. Za prvé souhlasím s kolegy eh, je zde snaha rozšířit ten trh a usnadnit situaci investorů i přeshraničně, ale zároveň jsou, rozumím tomu, co říkala Pervanč, musíme se poučit z toho, mm, co se stalo v pojišťovnictví. Samozřejmě chceme všichni širší trh, rozšířenější trh a chceme také zlepšit prostředí pro malé a střední podniky, ale mm, zároveň musíme odstraňovat rozdíly mezi členskými státy, Eh, to je také způsob, jakým se nám to může podařit, konsistentním způsobem. Já bych eh, chtěl také souhlasit se spravodajem eh, Alanem, nebo se stílným spravodajem Alanem Lamasurem. hovořil o tom PRIPS a KIDS. Spravodaj ehm, se také může zamyslet nad tím, zda tady budou různé návrhy jednotlivých frakcí, zda, to, zda nebudou různé názory. Ale pokud se podíváme na celkový cíl, to znamená informace pro, nebo dokument, který má dávat investorům informace, jde o to, aby ten dokument nebyl příliš složitý, aby byl tedy uživatelsky přívětivý, ale pokud tam budou dva dvě ta sdělení klíčových informací, která nebudou úplně konzistentní nebo která se budou duplikovat, tak to si myslím, že není uživatelsky přívětivé a navíc to ani není v nejlepším zájmu investorů. Takže možná právě v této zprávě bychom se na tu otázku měli podívat nebo mohli podívat. Vím, že tam je také ta otázka těch výjimek. Um, rovněž Mm, možná bychom mohli napsat komisi a mohli bychom je upozornit na ten rozdíl, na, na tu mm, eh, na ten, eh, na, to, na ten rozdíl, který tam je. Eh, pokud jste ten problém byl identifikován, to, to že zde je možná, aby zde byla ta dvě sdělení klíčových informací, Myslím si, že, bychom, že by se to mělo řešit. Nechal bych to asi na zpravodaji a na stínovým zpravodajích, kteří s tím mají zkušenosti, aby vyřešili ten problém, ale myslím si, že pokud by se to podařilo, tak by to bylo dobré pro ten přeshraniční uh, obchod. Nebo... Děkuji ti, Brajene. A nyní nevím, kde máme kolegyni Perváš a Brian, oni totiž navrhli, že by mohla dostat slovo komise. Máme tady dnes head of unit pana Svena Kentnera. Tak vám dávám slovo, pane Kentnere. Danke, Vorsitzender. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Takže pokud mi dovolíte, já bych nejprve hovořil obecně o té přeshraniční distribuci fondu kolektivního investování a pak pohovořím o PRIPS, o kterých jste padlo několik dotazů. Za prvé, jsme velice rádi, že zde je tento návrh zprávy a také nás těší konstruktivní přístup vás všech, protože víme všichni, že to je velice důležité, eh, velice důležitá legislativa a Rádi bychom to dokončili ještě v tomto legislativním období, protože opravdu to může výrazně změnit situaci, může to usnadnit přeshraniční distribuci fondu kolektivního investování. Takže to bylo na úvod. Zároveň jsou zde dvě, dva problémy. Za prvé je zde text rady, za druhé pozměňovací návrhy, které vypadá to, že mají jisté podboru. Takže za prvé předběžné nabízení. Nám se líbí ta myšlenka předběžného nabízení, my jsme to rovněž ve své původní iniciativě sami zmínili, ale zároveň musíme dát pozor, aby nedošlo k možnosti obcházet ten stávající systém pasportizace, a, a aby vlastně, abychom eh, nevytvořili systém, který bude eh, takový méně transparentní, než je dnes. Takže chceme systém, který bude fungovat lépe, ale který bude také transparentní, který se dokáže poučit v minulosti a který i v budoucnu bude možný jaksi otevřený vůči budoucím změnám. Mm, hovoříte o tom, že byste bylo určité období, tom předběžném nabízení. My si myslíme, že ten stávající návrh nemá žádné ustanovení, který, které by to tak říkalo. Tam není žádné výkaznictví, žádná transparentnost. Vlastně nějaký dohledový orgán by vůbec nevěděl, co se děje. My jsme to říkali i radě. Myslíme si, že by bylo jednodušší a také nákladově mm, levnější to, abyste bylo určité období jednoho roku nebo půl roku, to znamená, že by eh, musela se podat informace o tom, že dochází k tomu předběžnému nabízení. Byla by to informace podaná tomu o orgánu dohledu. Mm, takže eh, musí tam být, pokud tam chcete nějaký časový limit, tak tam také musí být určitý dohled nebo, nebo mm, možnost dohledu. A druhá věc, ta se týká té možnosti ukončit nabízení fondu. Myslíme si, že ten návrh zpravodaje by umožnil správci ukončit nabízení ale pokud by tam byly ještě poměrně velké procento investorů, kteří by chtěli pokračovat, zde musíme být velice opatrní. Chápeme, že se zpravodaj snaží odvrátit negativní dopad na ty investory, v tom, že tedy se tam musí pokračovat i nadále, hm, požadavky tam musí být a tak dále, ale je to trošku v protikladu, protože na jedné straně chceme dát možnost za určitých podmínek ukončit nabízení fondu a pak tedy také Mm, využívat ty výhody, žádné další výkaznictví, žádné další náklady. A na druhé straně ale říkáme, že za určitých podmínek je možné eh, v tom investovat, eh, v tom pokračovat. Hmm. Myslím si, že musíme zároveň chránit i investory, aby věděli, že aby, aby ta možnost ukončit nabízení fondu nebyla tak příliš snadná. Myslíme si, že je dobré přijít s nějakým rozumným práhem. Víme, že to je vždycky dost těžké nějaký ten práh stanovit. Souhlasíme se zpravodajem, ale myslíme si, že by bylo dobré najít něco, co na jedné straně bude nabízet pobítku a na druhé straně bude chránit investory. A teď se ještě vyjádřím k těm PRIPS, k těm strukturovaným Eh, nástrojů. Musíme také zaručit srovnatelnost a to byl náš původní cíl. Myslím si, že se na tom všichni zde shodneme. Mm. Evropské orgány dohledu chtějí změny eh, v úrovni 2, aby ty strukturované retailové investiční produkty eh, byly, mm, aby to vlastně bylo jednodušší i pro skipocep. Víme, že tam jsou určité otázky ale bylo nám řečeno, že je možné to poměrně rychle vyřešit, tak aby do konce příštího roku jsme opravdu mohli jeden dokument eh, uplatňovat na všechny produkty, které spadají eh, do, toho, ehm, do té legislativy. Takže zde bude srovnatelnost, bude zde transparentnost a zároveň hm, by se měla vyřešit řada věcí, které by komplikovaly situaci pro SkyPCP, takže my navrhujeme, abychom se vydali tou cestou, kterou navrhují SAS, to znamená změny v level 2 a potom dokument, který by se uplatňoval na celý trh a který by také přinesl nejlepší výsledky investorům. Děkuji. Děkuji, pane Kantnere. A na závěr dám ještě slovo zpravodaj Wolfu Klimcovi. Nebo ještě někdo má doplňující otázku? Ano. Pervanš. Jenom komise nereagovala, neodpověděla na otázku re- té implementace té lhouty a um, normálně tedy pokud jde o PRIPS, tak tam se nám zdá, že tady je tom otevřené udělá se to pouze na úrovni 2 tedy a máte již představu, jak bude vypadat časový plán. V PRIPS máme termín, myslím, že konečný termín, kdy se má, ke kterému se má přejít od jednoho ke druhému, tedy eh, aplikace PRIPS u USIC. Máme panu Kantnerovi ještě možnost, aby odpověděl a potom ještě otázka na ostatní kolik Má ještě někdo doplňující otázku? Ne. Tak tedy, pane Kentner, máte slovo. Okay, thank you for the question. Ano, děkuji za tuto otázku, protože to mohu teď vyjasnit. Takže zaprvé chci říct si samozřejmě, eh, PRIPS eh, vstoupilo eh, v účinnost později, takže zatím si nemyslíme, že je nutné úplně to přepracovat, ale vzhledem k tomu, že ta výjimka pro SkyPCP skončí příští rok, tak ať tak nebo tak musíme něco udělat, protože jinak zde budou dva paralelní dokumenty, což není ideální výsledek. Takže mm, pokud by se nám podařilo nějakým způsobem pozměnit tu úroveň 2 tak, aby to fungovalo i pro SkyPCP a zároveň bychom učinili nějakou takovou velice chytrou eh, změnu v tom SkyPCP. To by bylo ideální, zatím to teď přeskoumáváme a rádi bychom se s vámi všemi spojili a projednali to. Také jsem vítám tu iniciativu zpravodaje, abychom našli nějakou cestu vpřed. Děkuji vám, pane Kenterem. A nyní už, Wolfe, máte slovo. Já bych rád kolegům srdečně poděkovat za jejich hodnotné přispění eh, k mým úvahám. Určitě eh, se eh, pak vše ještě projeví i v pozměcích návrzích. Samozřejmě, že se na ty věci, o nichž hovoříme, dá dívat různě ale je dobré, že všichni souhlasí s tím, že je třeba najít konsensus. Co se týče ochrany investorů, záleží na něm i mně. To jsem jasně ozřejmil i ve zprávě o evropských orgánech dohledu a ještě se tomu budu věnovat. Rozhodně by to nemělo být tak, že by nakonec dopadli investoři hůře ve srovnání se stávajícím právním rámcem. Spíše naopak. Uh, děkuji rovněž zástupci komise a i v oblasti PRIPS tam se zdá, že nám jde o to tež. Pokud by se povedlo s tím takto naložit, tak tím lépe. Využijme této šance. Ale nebude to snadné. Zdá se, že to bude dost náročná věc. Těším se tedy na pozměňovací návrhy, čekám je do 22. října. Cílem je se tím zabývat a hlasovat v ekonu 19. a 20. listopadu tak, abychom dokázali formulovat náš přístup do konce roku a pustit se do trialogu s konkrétním cílem opravdu vše dotáhnout do konce do února. Je to sice náročný cíl, ale zároveň i realistický a těším se už na schůzku se stínovými zpravodají. To se brzy učí ta data. Děkuji, Wolfe. Ještě všem připomínám, že eh, poznací návrhy podávejte do 22. října 19. listopadu je pak posoudíme a zároveň se bude i hlasovat, tak abychom na druhém listopadovém plenárním zasedání už mohli vše odhlasovat na plénu. Tedy děkuji a jako další pořad jednání máme číslo 9, což je zavedení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Tady je zpravodajem Sven Giegold. Na pět minut, Svene, máte slovo. Herr Vorsitzender, ich bin froh, dass Sie mich nicht gleich in die GUE sortiert haben. Also diesmal immer noch. Tak mám radost, pane předsedo, že tentokrát víte, že jsem zelený a nikoli levice GUE. Máme zde co dělat se zprávou, která já jsem přesvědčen, má šanci si nalézt širokou podporu. Totiž komise přišla s návrhem, že ten program Fiscalis, kterému se jako dosud dost dobře daří, by měl být prodloužen i do dalšího finančního rámce, rozpočtového rámce a měl by mít v dispozici 280 milionů eur, aby dokázal zvládnout cíl lepší spolupráce mezi finančními orgány členských států a posílit tu spolupráci. Asi všichni víte, že přes 70 těchto prostředků je věnováno informatice tak, aby si opravdu mohli vyměňovat informace členské státy. Kromě toho by se mělo i ještě v našem kruhu rozhodovat o tom, zda budeme věnovat i tyto prostředky například daňov, potírání daňových úniků, daňových podvodů, praní špinavých peněz, potírání terorismu. Tady se myslím všichni v tom shodneme. Komisní návrh je kvalitní. Doufám, že bude podpořen. Přesto však jsou dvě záležitosti a tady se doufám shodneme, že parlament musí usilovat o jejich změnu či vylepšení a že se to pak dostane eh, do eh, hledíka členských států, že se o tom diskutovat ušetřím vás podrobností všech eh, těch složek prostřednictvím kterých se to dá prosadit. Tam bude pak sekundární právo a tam budeme mít eh, i pouze delegované akty, tedy ty implementované, těm se snažíme vyhnout. Kromě toho mě záleží na tom, aby v těch každoročních zprávách k fiskalisu, abychom se z nich opravdu dokázali poučit v ohledu takových těch pracovních eh, malých objevů toho, co zjišťujeme. Oni se přece, ti představitelé těch finančních eh, orgánů, vzájemně pravidelně informují, scházejí, mají i společné audity a máme i poměrně bohatou IT platformu, ale veřejnost a parlament se z toho, co se tam děje, dozvídá relativně málo. Přesto že by se nám to velice hodilo v naší davní, další legislativní práci. Proto ve své zpráze, v zprávě navrhuji, abychom v rámci každoročních zpráv zde měli transparentnější informace. A obecně k výměně informací, že by měli být posílené mezinárodní normy a které by se týkaly i kontaktu s třetími zeměmi. A tady navrhuji, abychom právě v případě těch zemí, které jsou nejméně vyvinuté zatím v té oblasti, právě pomáhali v tom, jak uplatnit tyto náročné a pokročilé nástroje. Z toho pohledu by opravdu tento program mohl dávat velký smysl. Zároveň chci zdůraznit, že z mého pohledu by dávalo smysl, aby parlament stanovil priority pro pár konkrétních oblastí. To by například mohlo proběhnout formou přílohy a rozhodující by mělo být, že bude dostatek prostředků k dispozici na to, co se opravdu vyplatí, to, co přináší větší návratnost. Například ty joint audits, ty by měly být eh, nahlíženy prioritně. V jádru ale se spíš jedná o technickou záležitost a já s napětím očekávám, co my kolegyně a kolegové, přestože zde přítomní jsou v současné době pouze kolegové, co mi k tomu poví a doufám, že jakmile si vyměníme informace, tak se svižně dopracujeme ke kompromisu, protože my jsme ti první, kteří přicházejí s tímto tématem a není to téma nijak zvlášť kontroverzní. Bylo by tedy dobré, aby právě našemu výboru se podařilo z těch všech eh, složek, které se týkají víceletého finančního rámce, právě tento dotáhnout do konce nejdříve. Děkuji a ten první stínový zpravodaj tady není přítomen. Aha. Dobrá, máme tady někdo, někoho, kdo ho zastoupí? No, Pan Šváb. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, náš eh, starý dobrý přítel Stolojan tady nemůže být přítomen, ale obrátil se na mě, aby takto okomentoval, co náš kolega zde prezentuje. Eh, pan Stolomajan tady nemůže být, já ho nahradím a on mi sdělil, že fiskalis se prokázal jako účinný nástroj v období 2014 až 2019, tady se Svenem souhlasí v té oblasti. Jedná se o jediný evropský program, který se snaží dosáhnout dvou cílů. Jednak posílit technologickou platformu pro výměnu informací mezi fiskálními orgány členských států a rovněž posilování kapacit v oblasti personální usnadnit přímo výměnu názoru, sdílení doporučených postupů jak mezi odborníky, tak mezi úřady, aby mohli potírat daňové podvody, vyhýbaní se daním a tak dále. Proto z pohledu EPP by měl fiskalis pokračovat právě v tom dalším rozpočtovém období a vítáme návrh komise jak to upravit. Za druhé, chceme poděkovat panu Gigoldovi. 35 pozměňujících návrhů, které předložil, s těmi rádi souhlasíme a e, Teodor říká, že většina z nich opravdu se dočká silné podpory. E, avšak mý kolegové stále ještě mohou přispět dalšími, protože celý tvar není konečný. Za třetí, rádi se budeme věnovat případným kompromisům e, ty budou muset být probírány s jinými skupinami. Například eh, poznanec návrh 17, který se týká článku 7.2a, tady bychom to rádi naformulovali jasněji, totiž, že se jedná opravdu o vysoce kvalitní rejstřík beneficientů a to má být odpovědnost členských států. Další pozměcí návrh, tam nevidíme důvod, proč do toho zahrnout mezinárodní odborníky, například z, mezinárodních, z řad mezinárodních organizací, proto nevidíme důvod, proč je výjmout z těch akcí. A konečně článek či pozměcí návrh 35, který se týká článku 2, 2a, týkající se příjmu, které budou vybrány e, z potírání e, těch daňových podvodů, to bude motivovat ke hlášení velkých podvodů velkého rozsahu, což ale není cílem, proto ještě tento pozměcí návrh musíme vylepšit. A to je vše za kolegu Stolojana. Děkuji za pozornost. Děkuji, Andreasi, říká předseda za SAD Pervanš. Thank you and I'm quite in a strange situation. děkuji, já jsem v takové zvláštní situaci, protože tady já jsem dostala od kolegy anglické poznámky, tak se musím omluvit. Ho musím omluvit, on se nemohl dostavit, ale vítá práci Svena Gigolda na této zprávě, ale předložíme další pozměňovací návrhy, které se týkají především zdanění právnických a fyzických osob a měli bychom dávat eh, přednost implementaci sdílení informací na evropské úrovni jako 3, 4, 5, 6 a pokud jde o mm, tuto směrnici, tak zde je třeba mít zabezpečený software, který musí finanční úřady umět používat. To se má vyškolit personál, to bude znamenat prostředky na to vložit. Dále musíme sledovat i cíl kolektivního feedbacku, to znamená, budeme získávat zpětně informace o problémech fungování tohoto systému na úrovni EU, a tož, což bude znamenat i v Bruselu eh, mít možnost centralizovat informace od členských států. Pokusíme se vyjasnit i tu roli, kterou bude hrát výbor programu Fiscalis a nakonec se těšíme na diskuze, poněvadž tento návrh je důležitý, poněvadž po spolupráci nezbytná v boji proti praní peněz i ve světle eh, reformy jako je eh, ta daň z digitálních služeb. Děkuji, Pervanš. Robert Zíle za EKR. Prosím. Thank you, President. Um... Děkuji za slovo, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan Zíle, se omlouvá, nemůže být přítomen, je stále ještě v ryze, eh, protože v sobotu tam proběhly vnitrostátní volby. Takže my vítáme tuto zprávu komise a děkujeme panu Giglosovi za to, že se snaží to zprávu ještě vylepšit. Domníváme se, že důležitá Eh, dobrá hospodářská soutěž, takže musíme bojovat proti daňovými podvody, proti daňovým unikům a proti vyhýbání se daní. To je naprosto zásadní, zejména protože jsou zde určité členské státy, kde poměrně eh, ty daň, tyto všechny daňové úniky dohromady tvoří velkou část chybějícího rozpočtu. Oceňujeme to, že pan eh, Gigold explicitně říká, že Spojené království se bude moci připojit k tomuto programu i poté, co odejde, pokud si tak bude přát. A zároveň ale nesouhlasíme se zpravodajem v tom, že právě nejméně rozvinuté země by měly mít nějaké mm, lepší podpory. Myslíme si, že tady by to mělo být vyváženější. EKR se také domnívá, že byste neměl být žádný, neměl byste být seznam priorit, protože by mohl být příliš preskriptivní a příliš omezující. Článek 3 navrhovaného nařízení navíc už uvádí cíle tohoto programu Fiscalis. Domníváme se, že tato zpráva pana Gigolce je dobrým startem a těšíme se na konstruktivní spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Ashley. Za Alde tady nemáme nikoho. Tedy proto za GUE máme Martina Šedovana. Děkuji, pane předsedo. Ono je známo, že my jako levice obecně kritizujeme stávající finanční uspořádání. Ono se to netýká tady konkrétně těchto záležitostí, ale spíše regionálních rámců. Právě naopak, my při vidíme, nahlížíme eh, daňové úniky či ty útěky daňových subjektů do jiné země, výslovně podporujeme ne až tak návrh komise, ale právě Svenův eh, přístup, který to vede dál. Eh, ještě nejsme mm, ve volebním boji, takže Svene si to dovolím. Eh, já takovou chválu i v předvolební kampani rád uslyším. Dobrá, tedy naše pozměňovací návrhy se budou týkat hlavně posilování transparentnosti a i spolupráce s rozvojovými zeměmi a určitě je podáme včas. Děkuji, Martine. A za ENF tady Barbara Kapel, která tady není. Nevím, zda je tady někdo za EFTD. Nikoliv. Takže si dovolím dát slovo opět Svenovi, zpravodaji. Also, Thanks a lot for, uh... Děkuji za všechny komentáře. Já už snad eh, jen eh, učiním několik takových stručných eh, komentářů k tomu, co zaznělo. Za prvé, možná došlo k nedorozumění. Já jsem nenavrhoval, abychom už nezvali ty externí aktéry. To znamená, že ten pozměňovací návrh 9, ten pouze říká, že se má vlastně nejprve poč, eh, přizvat ti, nejprve se mají přizvat ti veřejní subjekty a teprve poté ostatní, to znamená evropské orgány, veři, zástupci veřejnosti, takže to bude vlastně to první kolo a potom můžeme také žádat eh, expertízu hm, jaksi externí, takže možná to ještě musíme trošku vyjasnit, ale chci pana Stolojana ujistit v tom, že já jsem nikdy nechtěl jak si vyloučit všechny externí účastníky. Dále, co se týče příjmů. Zpráva, tak jak se mi uh, eh, zatím načrtl, samozřejmě může být v tomto směru vylepšena, ale nikdy jsem to nemyslel tak, že všechny ty navr- navrácené peníze eh, by nemohly být použity jako indikátory. Jde o to, že ty peníze, které vlastně tam vyplynou z toho programu Fiskaly, se použijí například pro ty společné audity, mm, aby nedošlo k určitému zneužití. O tom hovořil pan Stonan, takže tím se vlastně zabrání nějakému potenciálnímu zneužití těch příjmů. Dále těším se na pozměňovací návrhy, které se týkají té konstituční stránky, pardon, institucionálního zastoupení. Jsem zvědavý, jak to kolega nakonec eh, bude prezentovat. Ehm, také děkuji za podporu, kterou jste mi vyjádřili, ale musím říci, že i když vítám otevřenost pana Zileho. Musím říci, že mm, mm, já nesouhlasím s tím, že nemáme pomáhat těm eh, nejslaběji rozvinutým zemím eh, v napravení situace. Já si myslím, že zkrátka to jsou ty země, které to potřebují nejvíc, tuto pomoc. Takže s tím nesouhlasím. A dále, co se týče toho seznamu priorit. Musíme jednoznačně říci, a o to se také snažím v návrhu zprávy, že to není úplný seznam. Ale že to ukazuje, že parlament po mnoha letech práce, po té, co jsme zřídili zvláštní výbor, zvláštní vyšetřování, jsme eh, si ustavili priority. Ty jsme vlastně zjistili, kde jsou největší problémy, v které brání spolupráci mezi daňovými zprávami? A že je tedy dobré stanovit si priority a to pak můžeme použít během toho sedmiletého období, abychom mohli i ohodnotit provádění toho programu. Chtěl bych však zdůraznit, že opravdu ten seznam nemá být preskriptivní, není to mm, seznam priorit eh, Ehm, ne, nemíní se tím, že nemůžete si stanovit žádné jiné priority. Jde však o to, že eh, občané si jak si zaslouží, aby Evropský parlament v této oblasti daní stanovil priority. Mm, jinak já jsem si jist, že budeme totálně zaplaveni pozměňovacími návrhy, ale doufám, že se nám podaří najít co nejširší schodu, protože to bude mm, k dobré věci. Děkuji, Svane. Ještě chci říci, že do 17. října překládají ty pozměňovací návrhy, 19. je zvážíme a hlasovat v Ekonu budeme 27. listopadu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mm, měli bychom začít bodem 10, přeshraniční přeměny, fuze či rozdělení až v 18.15, ale když se čtu seznam stínových zpravodajů, tak chybí pouze kolega Ramon Tremoza. Jinak jsou všichni přítomni. A kolega je prý na cestě. Takže já navrhuji, abychom zahájili mm, projednávání tohoto bodu bez eh, otálení. Naše mm, Bývalá předsedkyně Pervanš Bere se nabídla, že převezme mou funkci, takže já navrhuji, abychom si vyměnili teď, abyste mohla zahájit ten nový bod a možná, než se vyměníme, tak eh, dorazí i kolega Ramon. Um, Začneme tedy s bodem 10 a dám slovo kolegovi Ludvíksonovi. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy k jeho zprávě, nám teď objasní zpravodaj. Fru já. Děkuji, já chci nejprve poděkovat eh, všem eh, stínovým zpravodajím za velice konstruktivní diskusi. A je pravda, že eh, počet pozměňovacích návrhů je úctyhodný. Máme hodně kvalitních pozměňovacích návrhů a je zřejmé také, že tam došlo k určité polarizaci především co se týče podmínek přeshraniční činnosti a také pokud jde o definici těch umělých konstruktů. Je třeba mít jasné eh, definice těch umělých konstruktů nebo montáží a definovat, co to je v daních. Je třeba se vyhnout tomu, aby členské státy si nevykládaly ty definice nějakým různorodým způsobem. Je třeba se vyhnout všem těm umělým konstruktům a proto je třeba, aby měli, aby zde existoval skutečný vztah, reálný vztah s hostitelskou zemí. A proto je důležité, aby zde byla právní jistota a abychom se vyhnuli zneužívání principu svobody podnikání. Zde máme celé, celou řadu názorů, kolegů, kteří hovoří o svobodě podnikání a o těch umělých konstruktech. Můj cíl je pokusit se nalézt schodu. Zdá se mi však, že zde je dohoda na tom, co znamená přeshraniční prvek. Je důležité, abychom vzali do úvahy jasnou definici. Jsem to rád, že máme harmonizovaná pravidla upravující různé přeshraniční operace. Také je třeba, abychom se vyjádřili k kontrole, kterou je třeba realizovat. Stále je třeba, je aby to realizoval nezávislý expert nebo nějaký orgán. Je také důležité, aby zprávy, které převládají společnosti, tak aby byly porovnatelné mezi státy. A je důležité, abychom měli legislativní definici pokousím, pokouším se se zaměřit na ty body, které spadají do kompetence výboru ECON, jak jsem říkal minule při prezentaci. Článek 86 je obzvláště významný. Vím, že máme hodně pozměňovacích návrhů, které se týkají článku 86. Tento článek se týká otázek velice významných, ale myslím si, že nesmíme zapomínat na naše kompetence. Je třeba, abychom eh, se drželi v rámci mm, našeho portfolia, takže některé pozměňovací návrhy z tohoto titulu nejsou přijatelné. Je třeba, abychom v tomto návrhu zdůrazňovali přeshraniční charakter. Je třeba, abychom mezi sebou Eh, si řekli, co uděláme společně s postojem našeho výboru, včetně toho, co se týče přeshraničního prvku. Děkuji, paní předsedkyně, a budu čekat na to, co řeknou stínoví zpravodajové z ostatních skupin. Děkuji. Děkuji za EPP András Schwab. Tak se myky, je pense on dit comme ça en, en suédois. Jsem to řekl správně švédsky. Kolegen, kolegen. Paní předsedající, kolegové, kolegyně, v první řadě eh, opravdu zvlášť srdečně děkuji Ole Ludvigsonovi, já už jsem s ním vedl jednání k tomuto tématu a měli jsme už minulý týden i velice kvalitní schůzku stínových zpravodajů k tomuto tématu. Pro mě i pro celou frakci EPP eh, jsou důležité eh, následující záležitosti a já už jsem k ním podal i poznací návrh. Eh, totiž předpoklady pro přeshraniční provedení v článku 26c a pro eh, rozdělení eh, firmy. To je příslušný další článek. Z mého pohledu mm, je důležité, abychom mm, nebyli svědky zneužívání těchto ustanovení k praktikám vyhýbání se zdanění. Proto otázka zní, jak to vypadá z pohledu eh, daňových předpisů, které například nebyly plně provedeny, případně nejsou dostačující v některých článech, případně nejsou dostatečně jasně vysvětlovány v členských státech. Proto jsem skeptik, co se týče obecně toho návrhu tady tento zákon přepracovat. Další věc. Článek 86c. Daňové aspekty, které by měly být provázány s neposkytnutím práva eh, eh, na ty předměny. To je nebezpečné, protože by se omezovalo právo svobodného usazování kdekoliv v EU. Tady chci pouze upozornit na rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Polbut, kde bylo zcela jasně poukázáno na to, že ať se nám to líbí, líbí nebo ne, eh, tak je Evropská unie otevřena firmám, které si chtějí změnit sídlo z jakéhokoliv důvodu. Za třetí máme tam návrh komise, ale e, ten se váže s příliš velkou právní nejistotou, proto vítám, že se to snaží zpravodaj vyřešit definicemi. Ale některé definice spolehají na další nejasné pojmy, například hospodářská činnost. A ty by mohly být v určitém protikladu k tomu, co navrhuje komise a proto je naše frakce nepodporuje. Druhá část druhého odstavce, tam jde o firmy v krizi, které by mohly neměly být vyloučeny z možnosti se přeshraničně eh, přeměňovat to by opravdu mohlo vést k vybřednutí z krize a já mám radost, že to zpravodaj zohlední v spodněcích návrzích. Ale zároveň se musím vyjádřit znepokojení eh, z určitých pozměňovacích návrhů, které omezují svobodu usazování. Eh, podle mého názoru ty výjimky nejsou odůvodnitelné, například pokud nějaký podnik dostával eh, pobídky finanční či dotace a mm, pracovní místa, které například byly státem podporovány, tak ta by měla zůstat a ne, že bychom je naopak ohrozili tím, že tomu podniku neumožníme se přeměňovat. Uh, pak eh, spochybňuji, že by tyto předpisy měly být nutné a zároveň, že by plnili svůj účel. Proto mi záleží na tom, aby ty předpisy v rámci té směrnice nejen nabízely právní jistotu, ale aby byly i v praxi proveditelné. Skutečná nutnost eh, nastavovat nová kritéria, eh, která se zde objeví v některých pozměňovacích návrzích, je třeba důkladně proskoumat a z mého pohledu vůbec vůbec nedává smysl, a to už kolega Ludvíkson i o tom hovořil, abychom ve srovnání s návrhem komise zvyšovali administrativní zátěž, případně finanční zátěž pro podniky. Pokud se vše totiž bude komplikovat, tak naopak se můžeme dočkat dalšího selhání a firmy nebudou využívat své svobody usazování, což znamená omezení trhu. A pokud členské státy se nebudou hlásit ke své povinnosti eh, kontrolovat, případně seznamovat s daňovými ustanoveními sousedních států, eh, tak eh, to nepovede k potírání daňových podvodů. Proto bychom se měli věnovat i otázce toho, že každý členský stát je seznámen s nástroji jiného členského státu a zároveň, že ty nástroje spolu ladí, že si naopak nehážou flintu do žita vzájemně a že všichni mohou využívat všeho, aniž by ten podnik mohl nějakým způsobem manipulovat těmi předpisy ve svůj prospěch. Děkuji za liberály. Takže už tady máme kolegu. Já nejprve, ale EKR musím dát slovo EKR. Pan Zot není, je zastoupen, není zastoupen, tudíž pan Tremosa. Tremosa, děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat panu Olegu Ludvíksonovi, panu zpravodaji, za práci, kterou odvedl. Některé kompromisy jsou ještě k diskusi, například minulý týden, eh, co se týče kompromisu F, to souvisí s kompromisem H. V naší frakci jsou různé názory které se týkají přeskoumání, zda tedy to má být ten eh, příslušný orgán členského státu, nebo zda to mm, šetření má vést nezávislý odborník, takže té se neschodneme, máme různé názory. Ten nezávislý expert, my souhlasíme s eh, návrhem H. Má to být tedy expert, který není, nepochází z té firmy a nesmí tam být také žádný konflikt zájmů. Co se týče kompromisu I, tak se nám líbí, že tam má být eh, soud, který vydá ten certifikát eh, před tím, než dojde k přeměny, tento certifikát eh, před přeměnou, mm, tam firma může mm, zdůvodnit, proč k té přeměně dochází. Co se týče kompromisu C, to jsou podmínky pro ty přeshraniční přeměny. To pro nás ještě není úplně jasné. Chtěli bychom však spíše specifikaci jaký je rozdíl mezi tax avoidance a tax evasion, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti. Také jsme navrhli, aby bod EAA AI byl vymazán, tam se to týkalo zaměstnanců. V kompromisu D navrhujeme vymazat JJ a JK, protože jinak by to bylo příliš přísné podle našeho názoru. Také se nám líbí, že tam zůstalo BA, které eh, které říká, že tam musí být základní informace o té firmě, pak kompromis E, to jsou informace o zaměstnancích, zde oceňujeme určité návrhy, které učinil zpravodaj, Souhlasíme s tím, že nemusí také eh, třeba být informován zaměstnanecký penzijní fond. A dále JKLMN, tam bychom chtěli nové znění, budeme o nich zítra hovořit, o těch nových zněních a těším se zítra na naší schůzi stínových zpravodajů. Děkuji. A teď pan Svenky Gold. Ano, děkuji, paní předsedající. Vyjádřím se blíže k některým věcem, které zde zazněly. Možná je dobré, abychom si tuto zprávu dali do určitého kontextu. Velice dobře si pamatuji na to, kdy jsme hovořili o té známé Bolkesteinově směrnici a na základě toho došlo k různým soudním rozhodnutím Evropského soudního dvora, a mezi občanskou společností, odbory, ale i mezi částí mm, podnikatelské sféry se objevily otázky, zda opravdu ta firma si může vybrat regulační prostředí a zda tam má být konkurence těch regulačních prostředí. Poté, co občanská společnost se opravdu jaksi eh, zbouřila, Eh, tak eh, ta Bolkesteinová směrnice v tomto byla poražena a teď vlastně se nacházíme ve velice podobné situaci. Tato směrnice se může stát takovým novým bojištěm a může se zde odehrát velice podobná veřejná debata. Má se firmám dovolit tím, že se přemění nebo budou fúzovat nebo že se rozdělí, má si jim dovolit změnit své regulační prostředí a to za účelem, eh, aby získali nějakou velkou výhodu nad svými konkurenty. Pokud se podíváte na rozdíly mezi tou regulací, co se například na rozdíly ve zdanění nebo v tom, jak jsou, jaká je účast eh, zaměstnanců ve firmách, pokud máme určité náznaky toho, že se to využívá stále více, pokud nějaká firma přeměnou fúzí nebo rozdělením najednou může uniknout z takového přísného regulačního prostředí do nějakého takového laxnějšího, tak samozřejmě se mohou eh, Možná, že někdo, kdo ob, ob, eh, obhajuje volný trh, tak eh, to může přivítat, ale myslím si, že zase ostatní mohou mít výhrady. Takže si myslím, že bychom opravdu měli hledat řešení skutečného problému, který existuje. A neměli bychom usilovat pouze o fungování jednotného trhu. Z našeho pohledu je důležité abychom ponechali silnou definici toho, co je takzvaná umělá konstrukce. A zde se dostáváme k samotné podstatě ekonomiky. Je důležité eh, zabránit tomu, aby ty přeměny a fúze eh, se děly pouze kvůli tomu, aby se vlastně mm, usnadnilo to regulační prostředí pro fungování firmy. No a pak ještě komentář, který, o kterém teď hovořil pan Šváb. Týká se to článku 86c. Je zde prostor na nějaký systém kontrol a e, vyvážení. Máme zde mm, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Samozřejmě všechno to, co navrhujeme, musí být legální, jinak je to zbytečné. Nechceme zde vést nějaký symbolický boj, to nemá žádnou cenu ty, a navíc tyto věci jsou příliš závažné na to, abychom vedli pouze nějaký symbolický boj. Myslím si, že bychom opravdu měli zevrubně prostudovat ten právní prostor, který zde ponechal Evropský soudní dvůr a pak bychom měli co nejvíce tento právní prostor využít, nebo ten legální prostor. Takže musíme zabránit daňovým unikům, vyhýbání se daní tím, že firmy provedou přeměnu nebo fuzi, aby to nebylo tak lehké pro ty firmy. A zároveň tam musí být určitá kodeterminační pravidla. Nemůžeme změnit smlouvu. Pokud bychom tu smlouvu nemůžeme změnit, můžeme na to mít různé názory, ale určitě zde to nemá smysl. Nesouhlasím eh, s tím, co říkal Andreas Schwab. On řekl, to, co říkal pan mm, Šváb, to není pravda, protože daňová pravidla zkrátka nejsou um, harmonizována v Evropské unii a různé členské státy mají různé speciální mm, režimy, které, ve kterých budou pokračovat navzdory ATAT 1 a ATAT 2. Pan Šváb chtěl silná pravidla, chtěl silná pravidla ohledně těch režimů patent boxes ale nepodařilo se mu to prosadit. A teď Francie nebo Německo, eh, jejich firmy mají vlastně eh, pobítky k tomu, aby eh, se stěhovali do zemí, kde jsou lepší podmínky. Takže myslím si, že musíme. Mm, to znamená, že to ATAT 1 a ATAT 2 asi nestačilo zároveň musíme respektovat pouze co, to, co je právně možné. Pokud chceme hledat kompromis, tak můžeme souhlasit třeba s tím, že mikropodniky a malé podniky z toho budou vyloučeny, z této legislativy, ale my bychom chtěli, aby to opravdu byla ambiciozní legislativa, která bude řešit reálné problémy, která může pak dopadnout na poměrně velký počet eh, lidí, místních občanů nebo i zemí protože třeba zaměstnanci přijdou o účastenská práva nebo stát přijde o mm, příjmy zdaní. Tomu chceme zabránit. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho, ale tato rozprava je velice důležitá. Martin Šedan. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem se v dřívější rozpravě na zpřízněné téma vyjádřil, že levice eh, v pohledu na svobodu usazování vidí dvě politické záležitosti, které tam mají rozhodující význam. Zájmy zaměstnanců a rovněž absolutní nemožnost toho zneužívat v daňové oblasti. Proto tady výslovně kritizujeme návrh komise, protože určité záležitosti nejsou dost jasně naformulovány a Děkujeme zpravodaji, že se to snaží zlepšit. My sami podáváme celou dlouhou řadu pozměňovacích návrhů a já se nyní soustředím na pár z nich, které se zde už objevují, co by motivy. Jinými slovy, jsem ochoten hledat kompromisy. Za prvé, záleží nám na zavedení definici takzvaného vyumělkovaného pohybu či um, ne, nepřirozené umělé konstrukce. Eh, totiž jde o to, aby ten podnik se nepřeměňoval pouze proto, aby se vyhnul daním, případně si nastavil lepší, výhodnější daňový režim. Druhá věc, úprava k spolurozhodování zaměstnanců. V našich pozměňujících návrzů eh, se to objevuje, zejména v pohledu k národním eh, Prahům, které kdykoliv jsou překročeny, tak by to pak měl začít platit a rovněž prodloužení aktuálního stavu po přeměně. Proto eh, chceme, aby se vyškrtl článek 4 k té přeshraniční přeměně. Tam rádi najdeme eh, kompromis a pak ještě výslovně eh, komisní návrh 40 mm, protože tam jde o ty hraniční hodnoty, které chceme změnit. A pak posílení i e, stanoviska odborníka, auditora, případně experta, případně státního orgánu, který bude posuzovat oprávněnost předměny e, či fůze či rozdělení, tak aby právě bylo zajištěno, že nebude zneužita jsme, budeme vděční, pokud se s námi bude konstruktivně debatovat a rádi eh, se budeme snažit maximální měrou rovněž o konstruktivní přístup. Eh, již tady nemáme žádnou jinou skupinu, která by měla zástupce a eh, který by chtěl vystoupit a co ostatní kolegové ne, takže opět dám slovo našemu zpravodaji. Mikrofon. Yeah. I, I can understand that you understand Swedish, so it's not... Aha, to není problém, přece rozumíte švédsky. Takže ještě jednou. Já na začátku chci poděkovat všem kolegům, kteří hovořili. Jak jsem to již říkal před chvílí, Není pochyb o tom, že máme zde velice odlišné názory na eh, různé otázky, a to především na otázku podmínek, které eh, mm, se týkají definice těch eh, umělých konstruktů a takže to, na tom se ještě musíme dohodnout. Ale všichni souhlasíme s jedním bodem, myslím. Chceme, se vyhnout zneužívání, obcházení a vytváření eh, PO boxových firm a chceme, aby zde byla právní jistota pro všechny. Velký otazník je tento, jak to udělat. Obdrželi jsme velký počet pozměňovacích návrhů a je jasné, že budeme muset nadále o tom ještě mezi sebou diskutovat a snažit se nalézt kompromis. Závěrem bych jenom řekl, že budu velice rád, eh, když od, eh, že zítra se sejdu se všemi stínovými a jsem si jist, že diskuse budou konstruktivní a umožní nám to eh, ve výboru zajistit dobré hlasování. Určitě všichni budeme flexibilní a je třeba, abychom pracovali efektivně a našli řešení, které bude také efektivní. A každopádně je důležité nalézt adekvátní a realizovatelné řešení. Ještě jednou děkuji, děkuji všem a doufám, že mm, budeme schopni od zítřka dobře pracovat na dobrém řešení. Děkuji. Výborně, takže Jinak nebudeme moci hlasovat 18.10., pokud nebudete pracovat dobře, takže e, začíná vám běžet čas. 18.10. ve výboru budeme hlasovat a ve výboru Jury, tedy to je ten gestorský výbor, tak ten bude hlasovat 20. listopadu. A teď se dostáváme, myslím, k poslednímu bodu programu, což je bod 11. A zde jde o návrh stanoviska pro rozpočtový výbor. Jsou to vlastní zdroje Evropské unie. V rozpočtovém výboru je zpravodajem pan Levandovský a v našem výboru je to Ramon Chauregi, kterému dám hned slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně eh, musím uvést, že jsme eh, pracovali s eh, stínovými na tomto návrhu stanoviska, který bude stanoviskem pro rozpočtový výbor, který je tedy hlavním výborem. Podle mého soudu nejdůležitější je, aby výbor EKON předal rozpočtovému výboru to, že je třeba, abychom byli ambicioznější eh, v tom návrhu, kterým se teď zabývá komise a rada. Já si myslím, že to je společný názor ve výboru Ekon. To znamená, eh, komise a rada eh, chtějí tam začlenit takové tři malé položky do těch vlastních zdrojů a to je málo ambiciozní. A to je původní závěr, ke kterému jsem dospěl. Jak dobře víte, výbor, mm, tedy pardon, komise, komise a rada pouze hovoří o možnosti jako vlastní zdroj tam dá takové malé procento eh, toho konsolidovaného základu daně eh, eh, z příjmu právnických osob a jakmile bude tedy platit tato daň. A já hm, navíc ještě hm, zde to také bude asi trvat, protože tady je potřebná jednomyslnost a tady malé procento i příjmů eh, z eh, emisních povolenek a malé procento podle eh, nerecyklovaných plastů, odpadů, plastových odpadů. Takže já myslím, že Komise by měla zmodernizovat aktuální vlastní zdroje a jinak v podstatě budeme mít málo e, zdrojů, pokud nebudeme ambiciozní. A to je proti Eh, představám našich frakcí zde v parlamentu. Vždycky, když mluvíme o tom víceletém finančním rámci nebo o rozpočtu EU, tak potom voláme. A právě proto různé politické frakce předložili velký počet pozměňovacích návrhů, aby tam dali nové fiskální eh, položky, jako pan Papadomolis za GUE, jako zástupci zelených, samozřejmě SAD, všechny frakce předložili celou řadu návrhů. Kompromis ke kterému jsme dospěli, je, že tam dáme čtyři fiskální položky, na kterých se shodeme všichni. Já myslím, že to je velký úspěch a kompromis, který navrhuju, aby tam dali tyto položky bez toho, aniž bych bránil eh, politickým frakcím, eh, že eh, to doplnit ještě. Ale kompromis A, tam bude ta myšlenka, tedy do těch fiskálních eh, položek, které by měly eh, vytvářet vlastní zdroje, tam dát eh, část, tedy, tě, tedy ty příjmy z finančních transakcí, o tom jsme hodně hovořili, pokuty, sankce soudního dvora a za třetí mechanismus adaptace dovozu zboží, kde, které bylo vyrobeno s vysokými emisemi. Takže to, eh, potom by to měly být ty příjmy centrální banky, také zisky centrální banky. A mm, to je propojeno s tím Evropským stabilizačním fondem a to je nutné i z pohledu eh, tedy zakládajících smlouv. Takže o tom teď jednáme a zítra předložíme Eh, konsensus, který se točí kolem tohoto významného kompromisu. A paní předsedkyně závěrem ještě další kategorie pozměňovacích návrhů hovoří o nutnosti zde ve směrnici také i ocitovat závěry skupiny na vysoké úrovni. To je vlastně původce celé té diskuze, eh, pan, to je ta skupina pana bývalého komisaře Montyho. A za druhé, je Mm, třeba samozřejmě, aby i zde parlament hrál významnější roli, aby mohl radě navrhovat, aby eh, eh, využívala takzvané pasarel, eh, proto, protože zatím je zde potřeba jednomyslnost. A za druhé, eliminovat národní korekce, které se snaží využít, z Brexit, využít Brexit. Jakmile mm, Spojené království odejde, tak bude mít možnost provést různé korekce a historicky to bylo propojeno s těmi eh, rabaty, které mělo Spojené království. A zde my tedy <clears throat> hledáme nějaký mechanismus, který nebude takovou tvrdou ranou, eh, jakmile dojde k eliminaci tohoto, těchto korekcí, těch rabatů. A je třeba tedy, aby eh, nikdo ne, zneužil to, že odejde Spojené království. A, a, takže zhruba řečeno, paní předsedkyně, to jsou pozměňovací návrhy, které doufám, že zítra budou odsouhlaseny a že bude moci tedy hned hlasovat. Děkuji, paní předsedkyně. Výborně. Ano, ano, hlasuje se zítra. A vy budete ještě vyjednávat o kompromisech? aha, No, takže teď tady budeme vyjednávat, teď budeme tady, jako to se tady, budeme transformovat schůzy tedy v nějaký vyjednávací tým, aby to všechno bylo transparentní. No, za EPP Alen Lamassur, mu neřeknu předem, co si myslím o některých těch kompromisech a či nám to řekne sám. Děkuji, paní předsedkyně. Milá Pervanš, ano, my pracujeme v reálném čase s Ramonem, který to dělá výborně a závěry, které, na, závěry, které my navrhneme, určitě mu budou vyhovat zítra a určitě budou vyhovat většině zde ve výboru, všem kolegům bych řekl. Já myslím, nemusím připomenout, že Ramon to sám učinil, jak toto téma je významné. Ano, Mám, kromě rozpočtového výboru máme EKON tedy a další výbory, které eh, předkládají stanoviska. EKON má na tom zájem svojího důvodu. Za prvé, počíne okamžikem, kdy v příštích letech, a to by mělo se tak i odrazit v příštím víceletém rámci, kdy chceme tedy převádět nové úkoly na EU, no tak a to by ale mělo pomoci členským státům, aby snížili některé vlastní výdaje, když se přenesou ty úkoly. Takže by se možná měli převést i příjmy z některých daní. Na druhé straně je evidentní, že pokud jde o ty nové vlastní zdroje, tak výbor Ekon je kompetentní mm, pro oblast dlaní, daní, daní. A tady je ten názor velice důležitý. Ramon to řekl. Brexit. No, Brexit bude mít takový efekt samozřejmě, že se sníží příjmy do komunitárního rozpočtu i přes ten britský rabat. Tak je Spojené království čistým přispěvovatelem do rozpočtu, takže to se musí nějak kompenzovat. A kromě toho jsme si povšimli, že kromě Spojeného království vlastně máme pět dalších členských států, které mají také rabaty. Některé tyto rabaty se počítaly podle britského rabatu a jiné jsou porovnatelné s britským rabatem, což ostatně vysvětluje je to jeden z důvodů, který vysvětluje, že budeme potřebovat určitý čas ještě, abychom se dohodli na přijatelném kompromisu v této věci. A zde eh, existují různé názorové rozdíly mezi členskými státy podle toho, kdo je jaké národnosti. Zde tedy by člen výboru, jaké národnosti. Zde my jsme eh, se dohodli na kompromisu kompromisy, na některých kompromisech a zde jsou dva body, kde vám navrhneme ještě večer, v průběhu večera, eh, naše finální znění. Za prvé téma, které vám leží na srdci, paní předsedkyně také, a to je financování rozpočtové kapacity, ze kterých se budou eh, financovat eh, ty politiky v eurozóně. Takže Tady chceme mít znění podle vašeho přání. A ostatně to je také v souladu s vůlí EPP dbát na to, aby návrhy, které předkládáme jako výbor Ekon, tak aby tyto návrhy Eh, eh, jak si probíh, byly, eh, respektovali rámec stávajících smluv, aby nebyly potřeba novelizovat smlouvy. A pokud o ty rabaty, to jsou dlouhé diskuze. Takže určitě tady nám jde o formulaci, která bude flexibilní, než ta velice rigidní. Já jsem to navrhl, High Level Group říká, pokud Britové už to nebudou, tak se zruší všechny rabaty ze dne na den a někteří kolegové mi ukázali čísla, jaké by mohly být důsledky. Mohly by to být spektakulární eh, důsledky pro příspěvky některých členských států. Dotčené státy eh, jsou, všechny jsou si rovni v EU, nikdo není důležitější než ten druhý, to ne, ale já bych spontánně, spontánně přece nemůžeme se snažit zvyšovat každý rok jejich příspěvky, je třeba, abychom byli realisti a akceptovali postupný systém, <clears throat> tak jak to i navrhla Evropská komise. Takže ještě tam mám další dva, tři sekundární při, body, připomínky a jinak si myslím, jak řekl zpravodaj, zítra bychom mohli konsensuálně toto odsouhlasit. Bien. Euh, pour le groupe A... Dobře, za um, Dear President. Uh, Vážená paní předsedající, Vážený pane zpravodaj, vážení kolegové, děkuji za spolupráci na této věci. Celkově souhlasím s tím, že Evropská unie potřebuje více vlastních zdrojů, aby méně závisela na příspěvcích z HND členských států. Proto jsme eh, dosáhli mm, kompromisu, které doufám získají eh, širokou podporu. Eh, nemůžeme členské státy nutit k tomu, aby přijali společnou korporátní daň. A já bych ale znovu chtěla apelovat na to, že to je velice naléhavé. Chtěla bych při této příležitosti vysvětlit čtyři pozměňovací návrhy, které považuji za velice důležité a eh, u kterých bych vás požádala o podporu. Je to 87, 89, 90 a 92. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nenavyšuje rozpočty členských států, ale umožňuje to mm, vlastně stoprocentní eh, vlastní zdroje. Každé euro navíc pro ty vlastní zdroje bude vlastně odečteno od příspěvku z HND, ale mm, nemá cenu dávat tam nějaký limit. Myslím si, že všichni můžete 87, 89, 90 a 92 podpořit, protože to dává velký smysl. Dobře, říká paní předsedkyně bez mikrofonu. za zelené někoho nevidím, ale vidím zde z někoho za GUE. Pan Dimitrios Papadopoulos, máte slovo, prosím. Mm, děkuji. Já bych chtěla rovněž poděkovat panu Ramonu Chauregovým, panu zpravodaji. Myslím si, že odvedl velice důležitou práci a také mm, chci ocenit spolupráci se stínovými zpravodaji. Vidím, že z našich pozměňovacích návrhů jich tedy nebylo úplně moc přijato. Možná se někdy objevily v těch kompromisních textech. Ale já doufám, že tedy mm, ta myšlenka spolupráce nás povede dále a že výsledkem bude co nejširší schoda. A zároveň bychom měli být ambicioznější, aby to nebylo tak, že pouze budeme pokračovat v zajetých, eh, ve větých kolejích. Jde o to, že po Brexitu eh, vypadne velká část příjmů do rozpočtu Evropské unie, takže musíme to nějak vyřešit. Musíme navýšit vlastní zdroje. A to tím, že zrealizujeme některé návrhy, které Evropský parlament eh, předkládá už celé roky, například daň z finančních transakcí, nebo daň uhlíková daň. Mm, to znamená, to je něco, co pomůže jak našemu rozpočtu, tak životnímu prostředí dále zisky ECB. Hmm, to jsou vlastně zisky, které plynou z té společné politiky, takže by to mělo zase plynout zpátky do rozpočtu. Také bychom měli využít nástroje, které navrhuje Monteho zpráva a můžeme být opravdu ambicioznější těch vlastních zdrojů. Myslím si, že bychom také měli přehodnotit celou tu otázku těch takzvaných rabatů nebo oprav, protože to vzniklo mm, v různých historických, historických důvodů. Je to z určitého, je to zkrátka už eh, něco, co jsme zdědili z historie. Pan Lamasur řekl, že musíme pokračovat eh, krok po kroku v duchu spolupráce, ale myslím si, že nakonec by ten systém těch oprav a rabatů měl být úplně zrušen a ten systém nakonec by měl být spravedlivý, férový a transparentní. Dále se domnívám, že eh, je důležité, aby tam bylo těch 25 Musíme se také zamyslet, kam potom mají ty zdroje plynout. To samozřejmě už je na širší diskusi. Souvisí to spíše s diskusí o víceletém finančním rámci, kam potom ty prostředky získané těmi vlastními zdroji mají dále plynout. Je důležité najít užitečný cíl pro tyto prostředky. Musíme mít více soudržnosti, více pracovních míst, lepší hospodářský růst. Chceme Eh, odstraňovat nerovnosti i v rámci regionu, protože pouze to je cesta, jakou se Evropská unie stane lepším místem pro své občany. A ještě poslední komentář. Chci říci, že Evropský parlament by měl možná více prosazovat sám sebe, měl by být takový dravější, Neměl by se nechat zatlačit do kouta jenom kvůli tomu, že snad se na to, že se na to spěchá, že na to není čas, protože to často dělá jak rada a někdy i komise. Teď už zbývá pouze pár měsíců do evropských voleb, ale i tak bychom měli eh, jak si žádat eh, výraznější roli v celém legislativním procesu. Děkuji. Um, Ještě Nějaká jiná frakce si přeje slovo? Ne. Takže někdo jiný žádá slovo? Ne. A takže zpravodaj, zpravodaj je spokojený. Takže nechce nic říct, ale já bych odpověděla panu Papamidulisovi, eh, kdybych byla na vašem místě, protože některé ty pozměňovací návrhy jsou v kompromisu, ale já vůči některým určitě je příznivě nakloněn pan zpravodaj. Dobře, zítra se pokusíme informovat frakce o definitivním postoji. Teď pracujeme na finálních verzích, já se omlouvám všem, ale politické frakce nám sdělili své postoje až odpoledne, dnes odpoledne, takže proto je to všechno s takovým skluzem. Já se na to omlouvám, ale zítra ráno budu mít informace a odpoledne budeme hlasovat. Děkuji, paní předsedkyně. Aha, dobře, takže já vyjednávacímu týmu přeji hezky, hezké pracovní hodiny. Doufám, že to bude jenom hodina. A tím jsme skončili. Děkuji tlumočníkům a sejdeme se zítra v 9 hodin.